Jako obvykle jste pořád jednání dostali a pokud nikdo nemá žádné požadavky, pak ho tedy schválíme. Uvidíte, že dnes a zítra máme k dispozici tento sál z těch důvodů, že jsou určité problémy s hemicyklem. Možná, že tento sál není tedy ideální, ale Bohužel problémy s hemicyklem nás nutí, abychom pracovali v této místnosti. Tlumočení je zajištěno ve všech jazycích a pokud jde o COP18, jejich zpravodajové a stínoví zpravodajové v našem výboru vypracovali zprávu pro výbor ITRE a chystá se to tedy na konferenci v Doha. Schválení tohoto dopisu se předpokládá zítra pod bodem různé, tak jako v loňském roce a zítra také budeme mít otázku, ústní otázku, která se týká oblasti průmyslu. Chtěla bych vás informovat o tom, že jsme byli požádáni, Arte nás požádalo, televizní stanice Arte, o to, abychom uspořádali, nebo aby byl uspořádán seminář na téma energie a tudíž zítra během odpoledne, během našeho jednání a zprávy k otázce energetiky. Zde budou přítomní novináři z Arte. Budou tedy natáčet v průběhu výměny názoru. Zdá se, že mikrofon pro některé kabiny funguje bez problémů. A teď se můžeme dostat ke společné diskusi tohoto dne a na zahájení bych ještě chtěla připomenout, že máme k dispozici tři hodiny a můžeme se tedy této otázce náležitě věnovat a tak se nám snad konečně podaří skutečně vnést do věcí dostatečné jasno a dobře se seznámit se všemi otázkami. Budeme dělit tuto diskusi do čtyř tematických podokruhů. Paní Carvalho má hodinu a půl, další blok také asi hodinu, potom pan Lamberts a poslední blok pro Petra Skinnera 20 minut. Tato druhá výměna názorů k pozměňovacím návrhům by se měla především týkat toho, co je nejkontroverznější v těch pozměňovacích návrzích. A spravodajové i stínoví spravodajové budou informovat kolegy o probíhajících diskusích a měli by tedy potom také říci, jak pokračujeme a jak tedy budou věci dále postupovat. Jinak 28. listopadu se tím pak budeme zabývat dále. Takže mezi tím se mezi nás mohli dostavit další kolegové. Máme tady dvě skupiny návštěvníků, pan Niblar a pan Caribalio je pozvali. A teď bych chtěla dát slovo kolegyni Madurel. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ještě předtím, než se podívám na pozměňovací návrhy, chtěla bych, paní předsedkyně, zdůraznit eh, ducha spolupráce, eh, k němž tedy byly skutečně vedeny diskuse na téma pozměňovacích návrhů a také tedy eh, diskuse o zprávě, jejíž jsem zpravodajkou a také tedy to, co se týká zprávy pana Elera a také tedy mm, kolegyně paní Carvalho. My jsme si vypracovali pracovní postup, který nám umožňuje, abychom skutečně mohli postupovat společně, abychom mohli hájit naši politiku výzkumu a politiku v oblasti inovací. Na základě výměny názorů musím říci, že jsme téměř u konce, eh, pokud jde o tu největší část článku i eh, úvodních ustanovení nařízení, články 10 a 16, které se týkají zásad, anebo článek 19, který se týká eh, spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem a podmínek účasti. To jsou ještě věci, které dále projednáváme. Dále, pokud jde o finanční aspekty eh, pro Horizont 2020, tam už jsme blízko poměrně vyváženého a spravedlivého řešení, aby tedy tato zásada mohla být skutečně uplatňována ze strany komise. Uvědomujeme si, že když je tedy přístup volný, musíme hovořit o urychlení eh, vědeckého pokroku a inovací ale chceme také zajistit větší účinnost z hlediska veřejných výdajů. V nejbližších dnech se budeme zabývat rozpočtem pro program a chtěla bych připomenout všeobecné stanovisko mé politické skupiny a říci, že pokud jde o akce v rámci programu Marie Curie, tam skutečně bychom si přáli, aby bylo možno říci, že se jedná skutečně o zcela zásadní nástroje pro fungování evropského výzkumného systému a že je to nesmírně důležitá věc pro to, abychom podporovali skutečně vynikající výsledky, tedy excelenci. A chtěla bych také říci, že je to nesmírně důležité z hlediska infrastruktur. Tyto dva cíle jsou zastoupeny v návrhu komise. Pokud jde o výzvy na sociálním poli, tam se objevila určitá většina pro zvýšení rozpočtu v oblasti energetiky. A pak tady jsou ještě určité drobné neschody týkající se eh, rozpočtu, pokud jde o výzvy 6 a 7. Má skupina by si přála zachovat určitou pružnost, nicméně se rovněž domnívá, že je třeba zde vnést veškeré jasno do těchto otázek, že nesmíme skrývat za sociální výzvy celou řadu věcí, které v podstatě nebudou odpovídat a nebudou navýšit toho, co zde jde skutečně řešit. Je tady otázka opravdu rozpočtu třeba i pro oblasti výpočetní techniky a myslím si, že se nám podařilo dosáhnout eh, již dosti většinového stanoviska na tomto poli. V každém případě pracujeme velmi usilovně na tom, abychom dospěli k široké dohodě, ze které jasně vyplyne, že parlament skutečně sází tedy na inovaci a na výzkum eh, jakožto možnosti, jak vypřednout z krize. Eh, jistě, že jsou to velmi zásadní podmínky pro zvýšení naší konkurenceschopnosti a tím pádem také pro vytváření pracovních příležitostí. EU musí skutečně eh, hájit určité ideje, musí hájit určitý osobní přístup a vzhledem k tomu, že věda je skutečně hnací silou pro poznání, je třeba dbát o to, abychom měli stále lepší výrobky i služby, které se uplatní na globálním trhu. A proto inovace je skutečně základním zdrojem obohacení. Jednotlivé vlády a i jednotlivé tedy útvary rozhodovací, jako je například rada, musí skutečně sázet na inovaci a výzkum, které jsou jedinými garanty eh, přechodu k ekonomice skutečně založené na znalostech. Rozpočtová omezování se nemohou dotknout v takovém rozsahu této oblasti, jako je školství, jako jsou inovace, které skutečně jsou zárukami pro růst naší konkurenceschopnosti. To je tedy poselství, vážení kolegové, které skutečně tedy musíme přednést na tomto parlamentním poli. Ano, děkuji mnohokrát a dávám slovo paní Carvalho. Good afternoon, President Sartori. Dobré odpoledne, paní předsedkyně, kolegové, dámy a pánové. Dovolte, abych eh, úvodem poděkovala všem kolegům, eh, s nimi jsem už se spolupracovala na Horizontu 2020, zejména eh, paní Madurel a panu Kristianu Evelovi, kteří zodpovídají za zprávy, které spolu souvisí. My, jak víte, hovoříme o speciálním, specifickém programu, to je moje zpráva. Dále tam máme zprávu o Horizontu 2020 a dále zprávu pana Elera a e, velice už se spolupracujeme. Také bych chtěl poděkovat e, stínovým zpravodajům za opravdu těžkou práci a konstruktivní připomínky a za velice důležitou pomoc. Ráda bych eh, vám dala takový přehled eh, dosaženého pokroku, eh, který se týká speciálního programu naplňování Horizontu 2020 od poslední debaty nad pozměňovacími návrhy. Vzhledem k dosud učiněnému pokroku pracujeme nyní na kompromisních návrzích. Máme tady to, na tom, k tomuto specifickému programu více než 100 pozměňovacích návrhů a nyní pracujeme na 27 kompromisů. Pokoušíme se jimi pokrýt maximum změn navržených eh, ze strany kolegů, aniž bychom měnili zaměření této zprávy. Obě zprávy, moje zpráva a zpráva eh, Terezy Riary Madurel, byly vždy projednávány eh, dohromady na stejných eh, technických zasedáních, zasedáních stínových zpravodajů. Dále Eh, máme tady širší problematiku jako PPP, malé střední podniky, participace a tak dále. A zde jsme spolupracovali také s panem Ellerem, nebo jeho zpráva se právě zabývá pravidly participace. Tímto způsobem se snažíme vytvořit silnou společnou pozici ke všem těmto třem zprávám. Většinu bodů už jsme uzavřeli a já bych nyní chtěla jenom dát přehled těch, na níž se dosud eh, pracuje. Jak již, byla, jak řekla Tereza, pokud se týče otevřeného přístupu eh, k výzkumu a jeho publikovanému výzkumu, tak tady eh, se snažíme společnou definici, která zajistí otevřený přístup k publikacím Eh, způsobem, který bude velice přísně regulován a bude velice, velice dobře trvalý, udržitelný. Nadále pracujeme na procesu týkajících se eh, otevřených dat, čili to je trošku jiná problematika. Tady eh, jde vlastně o přístup k datům z důvodu výzkumných. Dále diskutujeme o tom, jakým způsobem pojmout a kde, na kterém místě zapracovat co nejširší participaci, včetně malých institucí, malých a středních podniků a podobně. Čili jde o to, kam to vlastně umístit, zda tedy do pilíře 1 nebo spíše do toho toolboxu. Dále se eh, bavíme o tom, eh, jak tedy, eh, co tedy se, jestli tedy do prvního pilíře horizontální výzev nebo do boxu dá tedy otázku vědy a výzkumu. Dále Eh, hovoříme o obnovitelných strojích, o malých středních podnicích a tady ještě nemáme opět eh, zcela jasno, jak to nakonec dopadne. Nejsou tady významné eh, různice. Jinak musím říci, že se domnívám, že bychom měli nadále pracovat na etickém přeskumu a tak, jak to vlastně už má zavedena komise. E, nicméně je to také otázka pro, pro právní výbor a tady se trošku rozníme. E, jinak e, také k těm etickým záležitostem patří také jaksi motivace, obměňování, Nobelova a tak dále a my se domníváme, že i tuto věc se nám podaří, eh, podaří vyřešit eh, v rámci stanovisek z různých výborů. Takže já bych řekla, že jsme postoupili docela slušně dopředu. Pořád tady máme několik neuzavřených bodů, ale u většiny témat eh, panuje víceméně shoda. A poslední bod, eh, o kterém je třeba říci eh, pár slov, je rozpočet. My máme velice dobrý program, ambiciozní program, je to mnohem více než sedmý rámcový program. Tady hovoříme o výzkumu, vývoji, průmyslové konkurenceschopnosti, čili to všechno je významný program pro růst, který by pomohl Evropě vybřednout z krize. E, také e, Rada souhlasí s tím, že by měl mít tento program adekvátní program. Čili v tomto smyslu budeme muset e, asi ještě jednou se zamyslet na svou pozicí, pokud nastanou významné škrty ze strany Rady. Děkuji, paní kolegyně. A teď pan Ele. Ähm, paní předsedající, eh, chtěl bych se také připojit eh, poděkováním eh, kolegů. Politicky hm, to také znamená, že parlament se snaží dosáhnout alespoň třetinovou většinu Eh, což eh, nám potom vylepší pozici vůči radě. Já myslím, že to je třeba ještě zdůraznit. Eh, jenom pár doplňkových informací, vzhledem k tomu, že nemáme příliš mnoho času. Já jsem ho připojit k mnohému z toho, co řekli předřečnice. Ten návrh parlamentu Stairway to Excellence, to je, myslím, velice dobře, že se zde rozšiřuje tento program ve Eh, smyslu participace eh, probíhají také debaty v příslušné skupině v radě a já musím říct, že parlamentní návrh je daleko diferenciovanější a že o tom ještě budeme muset debatovat dál. Eh, lidovci by chtěli doplnit tři důležité body. Ten první bod, aby excelence byla nejdůležitějším kritériem. Dále, abychom měli eh, speciální část v horizontu pro rozšíření participace a dále je to samostatnost a rozšíření dalších doplňkových eh, opatření pro program malých střední podniků a dále eh, synergie za pomocí prostředků ze strukturálních fondů. A já bych chtěl vysloveně říci, že také Eh, musí existovat určování prostředků také právě na výzkum a na vývoj. Máme tady rozdělení eh, eh, šesti výzev, společenských výzev do dvou skupin a to bych chtěl skutečně, to bych skutečně chtěl udržet takto, protože náš návrh je daleko lepší než to, co přichází z jiných institucí. Domnívám se, že v rámci energetického výzkumu je třeba se ještě jednou pobavit o systému opatření. My tady máme návrhy k efektivní elektrárnám CCS e a další potlačování CO2 ale samozřejmě také mm, účinnost a výkonnost eh, energetické, eh, tedy evropské energetiky. Důležité je pro nás zapojení průmyslu a malých středních podniků, proto zde předkládáme poměrně konsensuální mm, návrhy, které podporují, potvrzují eh, princip z dola nahoru u veřejných zakázek a je to nástroj, který by měl být využíván v rámci celého návrhu Horizon a ještě bychom k tomu doplnili tzv. fast track pro inovace, což znamená, že by to byl vhodný nástroj, který eh, posílili tu výzkumnou dimenzi tohoto programu. A ještě pár posledních bodů důležité pro mě je, eh, že tedy eh, máme zde tedy diskusi, jak to urychlit. Dále tady máme eh, téma open course, což je důležité a důležité je pro mě také to, aby tento program byl inovační. To znamená, že bychom měli nejenom eh, tady přesně stanovit pravidla, ale na, na straně nástrojů by měla být určitá flexibilita. A pokud se týče finančního instrumentu, tak tady je třeba o tom ještě intenzivně debatovat. Hovoříme o 20 miliardách eur, což více méně vítám, ale řekl bych, že to eh, vybavení toho nástroje musí probíhat ještě v debatě s komisí. Děkuji, paní Hol. Děkuji za slovo. Já dnes eh, zde hovořím za pana Johansona, který je stínovým zpravodajem a bohužel se dnes se nemohl zúčastnit dnešní schůze, protože je součástí delegace v Kujeto. Jménem pana Johansona bych chtěl poděkovat paní Madurel a paní eh, Carvalho za velice dobrou spolupráci, která mezi nimi panovala. Pan Johansson je poměrně spokojen s výsledkem a s tím, jak ta jednání pokračují a chce pouze upozornit na jednu nebo dvě věci, které se týkají Eh, těchto věcí, konkrétně tedy o třech věcech chce hovořit. Za prvé je důležité, abychom se soustředili na výzkum a vývoj. Máme trochu obavy, že některé politické skupiny by chtěly trošku odklonit eh, ten hlavní eh, zájem. A myslím si, že pokud chceme skutečně vytvářet nové pracovní příležitosti, a zaručit to, že Evropa bude dlouhodobě konkurenceschopná a bude zde dlouhodobý růst, tak musíme zajistit to, že e, ty vstupy, které vkládáme do e, inovací a do výzkumu, musí také přinášet výsledky. Za druhé, e, ta snaha o co nejširší účast. Pokud chceme rozšířit účast geograficky, tak to je důležité, nicméně musíme být velice opatrní, abychom tím zároveň nesnižovali ty, eh, tu, abychom nesnižovali tu laťku excelence. A ještě mám jeden důležitý bod. Jde o to, že Horizont 2020 neusiluje pouze o excelenci ve výzkumu, ale také o excelenci v inovaci a také se má blížit tržním postupům. Eh, velice máme zde ten systém, v Evropě je velice často systém různých subdodavatelů a například eh, Slovensko může vlastně záviset na subdodavatelích z Německa a Německo zase na subdodavatelích ze Švédska, takže je důležité, abychom toto všechno měli, eh, brali v úvahu, až budeme hovořit o eh, rozšíření účasti. Ve skupině ALDE jsme hovořili o tom, že ten rozpočet již teď je dost napjatý a e, bylo by ještě e, obtížnější, pokud bychom chtěli tu, ty výzvy, kterým čelí společnosti, ještě dále rozšířit a rozdrobit, protože by se nám, e, mohlo by se stát, že se odkloníme od cílů bezpečnosti a zůstane nám zde pouze takový jakýsi cíl obecné bezpečnosti, spíše tedy v tom vojenském smyslu. Myslím si, že je důležité abychom se také soustředili na energetickou účinnost, zelenou dopravu. To jsou všechno také součástí té oblasti bezpečnosti. A víme, že s tím napětým rozpočtem to bude problém všechno to financovat. Jménem skupiny ALDE bych tedy chtěla požádat, abychom se na tyto věci ještě jednou podívali. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně. Nyní pan Lamberts. Děkuji za slovo. Já se soustředím na zprávu paní kolegyně Terezy a Marii. Několik hlavních komentářů. Začnu trošku eh, začnu od toho, co zde říkala kolegyně. Omlouvám se, zapomněl jsem vaše křesní jméno. Tak, jde o to, že nás nečeká žádný navýšený rozpočet, ale já si myslím, že se nám to přece jenom ještě může podařit, teď hovořím eh, s Kristianem, když si uvědomujeme, že ten rozpočet eh, nebo když si uvědomujeme, že ten rozpočet nebude takový, jaký chceme a chceme tam ještě přidat nějaké další cíle, tak si myslím, že to je naprosto pošetilé. A upřímně řečeno, já si myslím, že to je spíše záležitost vnitrostátních rozpočtů. A eh, ještě chci říci, že podpořím navýšení rozpočtu pro obranu, až to bude součástí celoevropského rozpočtu. Dále chci říci, že musím nalézt eh, dobrou rovnováhu v další věci. Eh, v Evropě, eh, v Evropě jsme dobrý, dobří v té fázi upstreamu, nicméně nedaří se nám nakonec toho získat zisk. Takže neříkám, že musíme mít pouze aplikovaný výzkum, a ne základní výzkum. Musíte, potřebujete oba dva výzkumy. Nicméně, pokud hovoříme o inovacích, tak zde máme různé nástroje pro malé a střední podniky, máme zde také nástroje pro eh, finanční nástroje a ty všechny mohou podpořit inovaci. Myslím si, že tyto nástroje potřebují dostatečné financování a víte, že my jsme mezi těmi, kteří volají po velice e, vysokém financování pro nástroj pro malé a střední podniky, protože víme, že to funguje a právě v malých a středních podnicích dochází ke skutečným inovacím. Dále, co se týče partnerství PPP a společných iniciativ, e, tak já si myslím, že e, to zde není mm, dobré, protože protože zde nenacházím žádné dobré příklady. To je můj názor. A co se týče těch partnerství PPP, já mnohem více upřednostňuji to, abychom zajistili, že vytvoříme určitý pákový efekt v tom stávajícím financovacím modelu, než abychom zde měli tyto takové zvláštní modely PPP, Mm, které podle mého názoru nejsou příliš dobré. Takže já si myslím, že to bychom měli dobře zvážit, zda chceme zavádět nová partnerství PPP. Myslím si, že bychom spíše měli využít všechny ostatní nástroje, které máme k dispozici, ještě předtím, než se dostaneme, než začneme používat více PPP. V roce 2013 chceme dát dvě třetiny našeho rozpočtu energetiky na obnovitelné stroje a na energetickou účinnost. A já si myslím, že v těch dalších obdobích by to rozhodně nemělo být méně než v tom roce 2013. A znamená to tedy, že to má být eh, také naší klíčovou prioritou. Nyní, co se týče rozpočtu. Dohodli jsme se na tom, že bychom chtěli velký rozpočet, ale pokud toho nedosáhneme, tak se budeme muset rozhodnout něco vyškrtat. Ale možná bychom tedy nemuseli Možná bychom tedy eh, z každé priority museli seškrtat 10%. Myslím si, že by bylo lepší Eh, vybrat si z těch projektů, které existují, priority. Děkuji. Nyní pan kolega nebo kolegyně Matias. Děkuji, paní předsedající. I já bych chtěla poděkovat kolegům za konstruktivní přístup ke spolupráci při zpracování pozměňovacích návrhů od různých skupin. Vzhledem k tomu, že nemám mnoho času, chtěla bych eh, zmínit dvě věci, které ještě musíme dále debatovat. Především je zásadní, abychom se shodli na open access a souvisejících tématech. Myslím, že to vyvíjí správným směrem. Musíme ještě debatovat více o otázce dat a já věřím, že v parlamentu se nám podaří dosáhnout eh, cených eh, příspěvků k tomuto problému. A eh, druhá velice důležitá věc je rozpočet. My tedy musíme eh, podpořit rozpočet, který si tedy představujeme, jinak nebudeme moci říct, že skutečně podporujeme výzkum a vědu, čili musíme o ně ještě zabojovat. Za třetí, je třeba se zaměřit na otázku partnerství veřejného a soukromého sektoru a tady souhlasím s tím, co řekl pan Lambert. Já myslím, že opravdu toto je třeba ještě projednávat více eh, do hloubky. A eh, konec konců eh, ten návrh Eh, tak, jak vypadá dnes, myslím, že lze eh, podpořit a myslím, že eh, jsme na tom pracovali opravdu konstruktivním způsobem. A ještě dovolte pár minut o tom posledním bodě. Já jsem si hm, tedy zabývala těmi takzvanými úrovněmi financování, či to jsou ty známé tabulky. Týká se to výzkumných institutů, univerzit, průmyslu a podobně. Pan Ehler eh, nám představil dva modely. Pokud se týče výzkumu a vývoje a inovací a výzkumu, které jsou blízké trhu. Já mám poměrně hodně pochybností o předkládaných modelech. Nevadilo by mi, kdyby kolegové nechtěli přijmout mé návrhy, ale nemohu souhlasit s tím, že pokud se týče eh, možnosti využívání paušálních částek, to by potom znamenalo, že potom eh, univerzity a výzkumné střediska budou postavena na roveň eh, průmyslovému sektoru, což je špatně a hloupě, protože Tady se funguje naprosto odlišnými způsoby. No a opět, pokud se týče plných nákladů, tak nehlásím s tím návrhem na 70 pro univerzitní výzkum. Dobře, 76 možná to, na to nemáme, ale pokud eh, budeme pokračovat tímto způsobem, tak pro eh, univerzitám a výzkumným střediskům opravdu stížíme vývoj, nebudou mít, budou se muset podívat po nových strojích, nebudou mít tolik možností rekrutovat vědecké síly a tak dále. Protože de facto jediné, co mohou dělat, je snižovat platy svým stávajícím vědcům. No, čili opravdu chceme-li podporovat výzkum, musíme to změnit. Ano, a teď bych chtěla dát slovo dalším kolegům vždycky na dvě minuty. Na to, kar uh, jsem zde slyšela. Velice děkuji. Já bych chtěla eh, také eh, se vyjádřit těmto otázkám, o kterých dnes hovoříme. Chtěla bych zdůraznit něco, co říkám vždy, když hovoříme o horizontu 2020. Domnívám se, že tento program by měl zaručit spravedlivější rozčlenění prostředků, než jak tomu bylo v sedmém rámcovém programu. Prioritou číslo jedna musí být vynikající věda. Nicméně, pokud zde chceme mít synergické efekty, tak musíme eh, mít na paměti některé faktory. Za příklad to, že badatelé musí mít rovnocené podmínky pro svou práci a chtěla bych, abyste se nad tím zamysleli. Připravila jsem dva návrhy, které naleznete v pozměňovacích návrzích. Ten první návrh eh, hovoří o tom, že by se to mělo odrazit v platbách v rámci tohoto programu. To znamená, že bychom měli eh, stanovovat stejné ceny, ale brát v úvahu životní podmínky nebo ty mm, vlastně ceny protože třeba evropští poslanci mají stejný plat, ale každý třeba platí jiné daně. Dále musíme brát v úvahu e, kritéria při hodnocení. Je dost obtížné, když vybíráme ty, kteří budou provádět hodnocení. Hovoří se o tom také, že jsou problémy e, v přístupu k sítím, chceme usilovat o větší otevřenost. Chtěla bych také podpořit vše, co zde zaznělo o nutnosti zjednodušovat, eh, o tom, že se také musí zlepšit poměr mezi malými a velkými projekty. Rovněž bych ráda viděla navýšenou podporu pro malé a střední podniky. V tom stávajícím rámci je ten podíl 51% a myslím si, že ten požadavek by tam měl zůstat i nadále. Myslím si, že práce malých a středních podniků je spíše napojena na průmysl než na univerzity. A proto bychom i ty platby měli více propojit tak, aby to bylo spíše výhodnější pro eh, průmysl než pro univerzity. Vyslechla jsem si některé negativní názory, které se týkají Evropského technologického institutu, ale já si myslím, že bychom ho měli zachovat, protože to je jediný institut, který eh, vlastně také podporuje inovace, protože podporuje vzdělávání a průmysl a inovace. Nyní děkuji, nyní pan Vidal Quadras říká předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěl zdůraznit jednu věc, o které se nezmínili předřečníci. Souhlasím s tím, co řekla paní Madurel. Přístup k tomu, čeho dosáhla věda, eh, to je věc, kterou musíme dobře analyzovat. Jistě sdílení informací jistě umožňuje, aby výsledky šly rychleji kupředu a to Eh, zase přináší nové objevy, nové myšlenky, ale na druhou stranu výzkumní pracovníci také musí mít nějaké výhody z toho, že na tomto poli pracují. A nelze, abychom jim v podstatě upřeli jakoukoliv odměnu za jejich práci. Také nesmí dojít k tomu, abychom uzavírali výsledky jejich výzkumu do nějakého geta, které by bylo nepřístupné. Musíme najít opravdu dobrou hranici mezi tím, co se bude šířit a tím, co bude chráněno. Velké objevy vždycky nebo velmi často probíhají tam, kde se střetávají tektonické desky vědy a myslím si, že skutečně Evropský parlament když hovoříme tedy o eh, aktech přenesené pravomoci, myslím si, že skutečně to má svoji váhu. A teď pokud jde o ty otázky obrany. Je pravda, že velmi často v oblasti hospodářství obrana opravdu přinášela celou řadu nových objevů a je třeba skutečně tento sektor eh, nějakým způsobem správně ošetřovat. Ano, děkuji, vážený kolego. A další řečník má slovo. Pan Sokolos. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους που μίλησαν. Ano, děkuji mnohokrát i já bych chtěl poděkovat jednotlivým vystupujícím je skutečně třeba zdůraznit eh, dva, tři body v souvislosti s probíhající diskusí. Za prvé, pokud jde o financování, je nemožné se domnívat, že fámy, které se šíří, by byly skutečně pravdivé a to znamená, že by Horizont 2020 měl v podstatě vést jenom k tomu, že bychom zde přehazovali eh, jednotlivá čísla a tím se snažili dospět k nějakému výsledku. Myslím si, že EU by tak jasně ukázala, eh, že skutečně není schopná rozvoje, který by byl založen na výzkumu a technologiích. Je třeba si to uvědomit. V současné chvíli probíhá stejný boj ve Spojených státech v době předvolebního boje a říká se, že asi 12 miliard eh, prostředků dříve věnovaných na výzkum eh, už na tuto oblast věnováno nebude. A teď pokud jde o otevřený přístup, open access, myslím si, že se o tom často diskutuje složitěji, než tedy to ve skutečnosti může být vyřešeno. Jak říkala i paní kolegyně Madurela další, myslím si, že dohoda je zde možná. Je možná dohoda, která eh, povede k tomu, aby se chránily výsledky, kterých vědci dosahují abychom zachovali veřejnost těchto výsledků, jejich šíření mezi širokou veřejností i v rámci vědeckého společenství. Tato řešení by zaručila to, co je pro nás nejdůležitější, aby skutečně občané věděli, kam jdou peníze. Ano, děkuji, paní Dekasio. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, jednotlivým vystupujícím eh, zpravodajům. Například paní Carvalho se věnovala otázce toho, že zde jsou určité mimořádné okolnosti, neboť dohoda o víceletém finančním rámci bude dosti mnohostraná. 23. 24. se sejde rada a cílem je dospět k dohodě. A 27. bude probíhat hlasování ve výboru ITR. Myslím, že pan Van Rompuy pak ve Štrasburku má předložit první vlastně návrh ze strany rady abychom věděli, jakým směrem se rada vydá. Pokud půjde tedy o to, že se bude snižovat například o 10 pak by bylo možno ty věci snadno rozdělit. Ale pokud ten návrh půjde za tento rámec, pak budeme zde muset přijmout rozhodnutí na téma priorit. To bude zcela zásadní. Já osobně bych chtěla požádat zpravodaje, aby to z tohoto hlediska eh, byli schopni zhodnotit. Pak bude e, zelený týden a musíme si uvědomit, že skutečně je třeba vést e, tedy velmi zásadní diskusy na toto téma. Ve chvíli, kdy tedy proběhne plenární zasedání, musíme skutečně vycházet z toho, co navrhne Rada ústy svého předsedy. Ano, děkuji. A pan kolega Van Blisser. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych měl čtyři poznámky. Za prvé, když přecházíme do útoku, tak se nemůžeme zabývat obranou, alespoň ve fotbale to tak funguje. Když se podíváme, co musíme platit v roce 2012 v oblasti výzkumu a když se podíváme na rozpočet na rok 2013, tak nemůžeme na jedné straně uzavírat dohody s určitými zeměmi abychom se s nimi spojili pro určité programy a potom tedy na tyto programy nemít peníze. Čili máme tady nezaplacené faktury, které bude třeba splatit a Myslím si, že pokud nejsme zatím schopni eh, splatit tyto nedoplatky a když se podíváme na rozpočet eh, na rok 2013, budeme nuceni skutečně se vydat opačným směrem. Když se podíváme na ty cesty k excelenci. Zdá se, že zpravodajové zde se skutečně shodnou a já tedy obdivuji tuto schodu. Je třeba dobře pochopit, do jaké míry strukturální fondy a program Horizont 2020 může vytvořit skutečnou dynamiku. Někteří chtějí eh, vydávat další prostředky a jiní nikoli. A já si myslím, že synergie je zcela zásadní téma, nicméně je třeba, aby to bylo zřetelné i na politické rovině. Teď pokud jde o demografické otázky, mé třetí téma. Máme tam kompromis, nový kompromis 3. Je třeba, aby programy v oblasti zdraví nebo pro starší občany skutečně doplnili to, co již existuje. To prostě nesmí se nikde ztratit ze zřetele. Děkuji vám. Bohužel bez mikrofonu. Euh, merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem slyšela, co zde zaznělo od kolegů a mohu skutečně vyjádřit jenom souhlas a také říci hluboké znepokojení, které zde pociťujeme, protože po dlouhá léta se říkalo, že to, co se věnuje na vědu, už tak je málo a dnes si klademe otázku, co ještě zbyde po dalším jednání. Chtěla bych připomenout, že zde existuje jedna velmi důležitá oblast v oblasti vědy a to je oblast zdravotnictví. Na to nesmíme zapomínat. Je to téma, které skutečně je také velmi důležité pro naše občany. Žádat tedy o další úsilí snižování prostředků v oblasti zdravotnictví by mohlo mít špatné následky. To, co se týká skutečně výzkumu ve zdravotnictví, je velmi důležité a je třeba i ve zprávě paní Madurely jako ve zprávě paní Carvalho připomenout, že je důležité aby skutečně byla zajištěna koordinace, abychom měli výstražné systémy, abychom byli schopni lépe určit vlastně, o jaké proměny se jedná v současné době a abychom skutečně věnovali soustavné úsilí oblasti zdravotnictví a proto potřebujeme skutečně více oborový přístup Musíme zapojit fyziku, matematiku, výpočetní vědy. Je třeba, abychom si uvědomili, že se to týká celé palety oborů. Je tady otázka také patentování v oblasti nanotechnologií. To všechno je strašně důležité a byla by velká škoda, kdybychom skutečně přenechali zde eh, celou tuto oblast eh, Americe nebo eh, Ázii. To jsou skutečně velmi důležité věci. Myslím, že nedbalost v tomto ohledu by mohla mít velmi závažné následky pro EU. Ano, děkuji. Pan Kuters. Já bych eh, chtěla poděkovat zpravodajům za eh, způsob, jakým k tomu přistoupili, snažili se k tomu zaujmout. Eh, sice společná stanoviska, tady měli každý svoje stanoviska, snažili se zblížit tato stanoviska a za to bych chtěla všem poděkovat. Eh, ještě tedy chci zmínit několik bodů. Eh, v Evropě možná potřebujeme nové obchodní modely, které souvisí s inovacemi, eh, poněvadž Evropa se musí změnit. Také hm, tyto systémy řízení je třeba upravit. Mám dvě otázky. Co se stane s malými projekty? Protože my tady hovoříme o těch velkých. 5 milionů euro, 9 milionů euro, ale Eh, ty malé, to vůbec nevíme, co se s nimi má stát tady podle, toho, podle těchto podkladů. No a pak otázka excelence. A tady hovoříme o decentralizaci eh, výzkumu a eh, také hm, tak, ta kvalita tady se opravdu divím, poněvadž některé projekty se vlastně obejdou úplně bez vědeckých pracovníků a ty to máme ještě dále decentralizovat. No, jak to vlastně má dále fungovat? A ještě mám jednu otázku. Kam se poděly synergie mezi strukturálními eh, fondy a jak to vlastně, jaká je představa, jak by to mělo vypadat? Co je kolega Prodi, prego. No, děkuji. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl pouze zdůraznit jednu otázku a ta se týká rozpočtu. Otázka Galilea a GMS. Myslím si, že jde o financování mezivládního typu a zdá se mi, že ITER zde vytváří program, který ze své podstaty je skutečně výzkumným programem, ale bohužel nepřinesl zatím příliš mnoho konkrétních výsledků, nicméně je důležité v něm pokračovat. Pokud jde tedy o Galileo, GMS a tak dále, jde spíše o struktury, které mají evropský základ a které by bylo třeba co nejrychleji doplnit tak, abychom skutečně byli schopni zde provádět evropskou politiku. A myslím si, že proto nemůžeme ponechat rozpočet pouze té mezivládní složce, ale od samého počátku bychom měli využívat právě evropských prostředků. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, děkuji. Um, velice děkuji za slovo. Podle mě je tato rozprava nesmírně zajímavá a zda, zaznělo zde několik velice chytrých eh, poznámek, s nimiž plně souhlasím. Myslím si, že je důležité, abychom sledovali cíle strategie 2020, to znamená minimálně 3 HDP, aby plynulo na výzkum, abychom tedy byli na stejné úrovni jako USA, Japonsko a tak dále. Pak potřebujeme také dobrou strategii. Máme zde Horizon 2020, která byla původně eh, vymýšlena tak, aby zde byl rozpočet 100 miliard, pak se to seškrtalo, ale já si myslím, že bychom měli usilovat o těch 100 miliard. Čím více do toho vložíte, tím více získáte. Můj druhý komentář, který je neméně důležitý. Výzkum a inovace nelze nějakým způsobem rozškatulkovat, nějak je rozdělovat, protože se to týká třeba i mm, rybolovu, týká se to e- energie, energetiky a ten výzkum se často překrývá. Pokud výzkum vede k inovacím, tak to musí být Eh, klíčové. Pokud ten, eh, ty inovace vedou k novým produktům, k tomu, abychom splnili cíle strategie 2020, tak to je ten výzkum, na který se musíme primárně soustředit. V naší situaci máme různé instituce, univerzity a tak dále. A nemůžeme si dovolit to, abychom je zbavili financování. Musíme zaručit to, aby pokračovali ve výzkumu. Protože pokud chceme takový výzkum, jak o tom hovořila paní Hol, výzkum, který vede k inovacím, k pracovním příležitostem a k tomu, abychom se vymi, vymanili z krize, tak se musíme vrátit k těm původním myšlenkám. Děkuji nyní pan Helma. Uh, well, thank you very much, uh, Madam Chairman. I... Velice děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já také uh, sleduji tuto debatu s, velkou, s velkým zájmem. A já se zastupuji eh, východní oblast eh, Eastern Midlands eh, ve Spojeném království a myslím si, že také s tím souhlasí, že je důležité podporovat inovace a tu cestu k excelenci a tak dále, ale myslím si, že v době, kdy národní rozpočty se škrtají pro sociální zabezpečení, pro vzdělávání, všude se tam škrtá, tak nevím, zda lidé, kteří mě zvolili, by porozuměli tomu, jak zde hovoříme o tom, že musíme pro tyto programy naopak maximálně navýšit financování. Hovoříme zde o velikých sumách, ale tyto veliké sumy se nakonec rozdělí eh, na období, které bude trvat několik let. Také se to suma rozdělí do 27 nebo 28 členských států, do mnoha projektů, do mnoha institucí v těchto členských státech. A velice často, tak jak tomu je v evropských projektech. Nakonec eh, velkou část těch nákladů nebo těch eh, financí spolkne různá administrativa, hodnocení a tak dále. Chci se tedy zeptat kolegů, Zda se domnívají, že tento, průz, tento projekt na celoevropské úrovni je nejlepším způsobem, jak dosáhnout dobré hodnoty. Zda by tedy nebylo lepší podporovat programy, které jsou řízené v rámci jednotlivých členských států. A nevím, zda hlavní prioritou toho programu Horizontu není ani tak inovace, ale spíše vytvářet to, že Evropská unie opět vlastně posílí svou moc Děkuji. Nyní pan Vjukovič. Paní Vjukovič. In eh, chvála po... Děkuji, paní předsedající. A eh, chci poděkovat také všem zpravodajům. Pokud se týče eh, kolegů, kteří podpořili moje poznávací návrhy, chci jim také poděkovat a chci prohovořit eh, o několika malou návrhy. Eh, propojování eh, výzkumu s dalšími praktickými sférami, tak to má smysl pouze tehdy, když na to dáme peníze. A dříve tomu tak nebylo, nicméně Horizon 2020 to je dobrý program. Dále my hodně hovoříme o podpoře inovacích jako v oblastech, jako jsou hory nebo moře často nehovoříme o šancích, které existují třeba způsoby obživy. A další věc, třetí věc, to je medicína a tady hovořím třeba o tlaku na eh, různé eh, zákroky eh, lékařské. Možná, že bychom měli více dát možnost na, dát důraz na vyšetřování dálkové třeba. Paní Tykau. Děkuji, děkuji vám, paní předsedající. Ráda bych poblahopřála zpravodajům Eh, skutečně vynikajícím způsobem a vynikající jsou také výsledky. Je třeba, aby se zjednodušily postupy. Horizon 2020 přitom je zjednodušující strategií pro výzkumné projekty a to je důležité. Také eh, vítám možnost eh, zahrnutí problematiky ekologických změn, geografických změn, eh, demografických změn eh, a tak dále. A v tomto smyslu bych chtěla upozornit na řadu svých pozměňovacích návrhů. Já jsem se pokusila zviditelnit různý, různé experimentální a pilotní projekty, zejména v zemědělské prvovýrobě. Například pomocí grantů, které stoprocentně pokryjí eh, příslušné náklady. Já se domnívám, že hodinové sazby by měly být stejné napříč všemi členskými zeměmi. A také si myslím, že je třeba více investovat do aplikovaného výzkumu a více zahrnout eh, soukromý sektor a průmysl. abychom zajistili, že eh, výzkum eh, nezůstane pouze eh, někde v kanceláři či v laboratoři a dostane se také ven na trh do světa a bude přispívat k zaměstnanosti. A ještě poslední věc, proces reindustrializace v Evropské unii. My musíme zajistit to, aby existovala přímá vazba mezi výzkumem a inovací a reindustrializací Evropské unie, která přinese příležitost eh, také soutěžit na světovém trhu. Děkuji vám. Děkuji, kolega Merkis. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, collega's, voor al uw inzichten. Ano, děkuji. Děkuji váženým kolegům za to, co zde zaznělo. Je skutečně velmi dobré moci si vyměnit názory k těm nejdůležitějším bodům. Eh, slyšela jsem od vás eh, různé priority, některé samozřejmě s vámi sdílím. Už se blíží skutečně konečné datum pro tento projekt a musíme se rychle dohodnout. A přitom ještě stále vlastně vymezujeme vlastní priority, nicméně čas nás tlačí. Bude tedy třeba, abychom skutečně byli schopni se našeho úkolu zhostit. A já si uvědomuji, že rada chce stále více snižovat rozpočet. Dokonce se hovoří o snížení o 50% a to je skutečně velmi znepokojivé, to si zaslouží diskusi. Proto tedy bych chtěla vyzvat všechny kolegy k tomu, abychom skutečně eh, byli možná v této fázi již mnohem rychlejší. Je to nesmírně naléhavá záležitost. A ještě bych měla jednu poznámku Systematicky hovoříme o výzkumu, klademe na něj důraz, týká se to jistě výzkumu a inovací, ale když hovoříme o výzkumu, nemusí to vždycky být zároveň synonymum pro inovace, čili čím rychleji se nám podaří uvědomit si, co tedy máme v EU na poli výzkumu, na poli inovací či malých podniků, O to tedy rychleji pokročíme ku předu, ale nesmíme se teď skutečně jenom tedy omezovat na nějaké dohody. Musíme dospět ke konkrétním výsledkům. Ano, děkuji. A dávám slovo panu Odimu. Ano, děkuji. Já bych chtěl něco říci k velkým programům, jako je ITER, Galileo, GMS a tak dále. Zdá se, že skutečně na jedné straně máme Galileo GMS a na druhé straně to, co je mezivládně založené. Nesmíme skutečně eh, se snažit nějakým způsobem vystoupit eh, z logiky přístupu na úrovni společenství. To by skutečně nic nevyřešilo dostat se mezi, na mezivládní úroveň. Vezměme si tedy celosvětové programy a uvědomme si, jako co by se mohlo stát, pokud bychom je v tomto ohledu vymanili z toho komunitárního rámce. Pokud jde o sedmý rámcový program u eh, Měli jsme 21 miliard nejprve, teď nám zbývá 30 miliard na léta 2011 až 2013 a je třeba, aby to členské státy skutečně splatily, protože na to už existují smluvní závazky. Pokud jde o rok 2020, eh, vlastně už se nám asi opravdu nepodaří, jak si dosáhnout té evropské úrovně, v jakou jsme doufali. A když se podíváme na finanční výhledy, eh, chtěl bych skutečně znovu zdůraznit a znovu předložit myšlenku, že pokud jde tedy o tu doložku týkající se Eh, revize těchto čísel. Podívejme se na to, že když bychom se o to pokoušeli dnes, bude to velmi složité. Nesmíme se skutečně dohadovat mezi zemědělstvím, britským rabatem a tak dále. Když budeme pokračovat v tomto duchu, tak se nám nepodaří nic. Někdo tady také říkal, že bychom mohli skutečně posunout ty finanční výhledy o rok později. Budeme pak skutečně jenom pro smích. Pokud se nám nepodaří dodržet určité rozpočtové závazky, skutečně zase budeme jenom terčem smíchu. Takže e, máme teď otázku opravdu let 2014, 15, 16, pak budeme mít nový parlament, novou komisi a pak vlastně budeme moci vsadit skutečně na nový růst. Čili ještě jeden bod, mám už jenom chviličku, ale tři priority, samozřejmě excelence ve vědě, ale také tedy důležitost průmyslového rozvoje. Myslím, že se tady dost nezdůrazňuje význam průmyslu. Myslím si, že bychom to měli udělat možná i trošku na úkor těch sociálních výzev. Ano, děkuji a teď dávám slovo panu kolegovi Minimovi. Promiňte, omlouvám se, jednotlivá slyšení, naše jednání, to vše nám umožnilo pochopit, že každý z nás tady má určité poselství a také, že jsme pochopili, že otázka výzkumu je nesmírně důležitá. Myslím si, že je dobré, že jsme to pochopili, ale mít teď prostředky k tomu, abychom šli za tento rámec, by bylo ještě lepší. Máme tady samozřejmě oblast výzkumu, oblast zdravotnictví, ale nemůžeme to všechno jak stavět do kontrastu, protože bychom proti sobě stavěli jednotlivé složky společnosti. Jde v podstatě o to, že v posledních 20 letech jsme v podstatě Eh, už eh, připravili eh, život společnosti o příspěvky, které přinášely určité velké kategorie činností, jako jsou například tedy finanční investice a tak dále. Čili bychom v každém případě se mohli jenom dívat na ty výsledky, kterých jsme již dosáhli. Určitě bychom mohli takto mít docela ideální obrázek o světě, ve kterém žijeme. Nicméně podívejme se že na to, že spojené eh, státy, že Čína opravdu nabrali eh, velký náskok proti nám, stejně jako například Japonsko. Hovořilo se tady o fotbale, ale myslím si, že skutečně nejlepší obrana je útok, protože snaha je donést jaksi ten míč co nejdále. Čili je skutečně v době krize právě investovat více do výzkumu, abychom právě získali náskok před svými protivníky, abychom byli ještě silnější. Co však chceme udělat my? My zjišťujeme, že jsme tedy tíživé situaci, že ti ostatní nad námi vyhrávají a my nakonec dáme ještě méně prostředků, abychom se oslabili. Myslím si, že to skutečně je problematické. A znovu zopakuji to, co jsme tady už říkali. Hovořilo se o odměňování vědců a říkalo se, že na vědce peníze nejsou a přitom můžeme platit ehm, milionovými částkami fotbalové hráče a nemůžeme dát 500 tisíc na výzkum a můžeme Přitom tady slyšet, že výzkum je skutečně zásadní výzva pro Evropu. Čili neinvestovat jenom do toho, co má bezprostřední okamžitou rentabilitu a rozhodně tedy neinvestovat úplně do všech oblastí, aniž bychom se zaměřili na to, co je pro nás v oblasti výzkumu důležité. Můžeme samozřejmě mít vynikající tým, vynikající hráče, ale pokud každý bude hrát jenom na svém kousíčku, eh, tak eh, se nedostaneme nikam dál. Ano, děkuji. A teď dávám slovo panu Ellerovi. Já jsem jenom chtěl odpovědět přímo na eh, dva, dvě otázky, které se týkají bezpečnostního výzkumu k panu Lambasovi. Já myslím, že není pozici EPP, že bychom měli dělat výzkum. To, co my jsme dali dohromady se socialisty, zelenými, EPP a tak dále, my se pokoušíme transferovat to, co už bylo dosaženo v bezpečnostní a obrané politiky, politice, aby se také promítlo do tohoto prostředku, do tohoto horizontu. E, to je důležité, ale není to naopak, že bychom skutečně chtěli financovat bezpečnostní výzkum. Jinak to, co řekl eh, Wilhelm, jestli bude lepší to udělat na evropské nebo na národní úrovni. Představte si třeba Rolls-Royce, eh, ten 70% eh, výzkumu, co Rolls-Royce dělá, je v Německu. To už není britská společnost, to je evropská, evropská firma. A pokud se výzkumu týče, tak v podstatě globální. Takže skutečně eh, měla by být určitá rovnováha mezi národními a evropskou úrovní v oblasti výzkumné politiky. Proč? Protože ano, my máme tento program, máme programy v, čes, v českých zemích, ale v podstatě všechno je to evropský výzkum. Čili já si myslím, že my o co nám jde? Nám jde hlavně o růst a e, tento program skutečně má významný růstový aspekt a to prostě, pokud do toho nebudeme investovat, budeme zaostávat. Prostě tak to je, to je naprosto jednoduché. Jestli je to evropské nebo národní nebo co tak, toto je vlastně diskuse pro diskusy to nereflektuje globální problémy. Pokud my chceme tedy eh, chránit také svůj eh, sociální model, společenský model, tak prostě musíme investovat do výzkumu, jinak nebudeme konkurenceschopní. O to bych vás tedy prosil a tak bych prosil, abychom eh, společně bojovali za tento za tento rozpočet, protože jinak se utopíme v debatách o evropských interních záležitostech a nebudeme schopni světově konkurovat. Matej, prego. A za komisi pan eh, ředitel Matej. Děkuji, paní předsedající. Eh, mě velice uklidňuje, když tady eh, slyším kolegy diskutovat, protože vidím, že tady opravdu dochází ke zbližování názoru a to je důležité, protože my budeme mít těžkou debatu o rozpočtu, o platbách také v roce 13 a tak dále. Čili my, my víme, jaké jsou tady, jaká jsou tady rizika. A také víme, že Horizon 2020 je o růstu a zaměstnanosti. E, my můžeme e, de facto počítat s tím, že zhruba 9 desetin procenta, možná celé, celé procento HDP, eh, které tady budeme mít v Evropě, bude právě díky tomu horizontu. Ano, to, co řekla paní eh, Riana Madurel a také k tomu, co bylo řečeno otevřenému, o otevřeném přístupu, samozřejmě musíme věnovat pozornost datům a my tady máme určité eh, pilotní projekty a víme, že eh, tady jsou určité eh, třeba soukromé zájmy, vlastnické zájmy, které je třeba také respektovat a chránit. Nyní, pokud se týče eh, rozšířené participace, a vy víte, že komise jak si velice se snaží jak si uzavřít ten nebo zmenšit ty rozdíly v inovacích mezi jednotlivými zeměmi. A my chceme tedy, aby eh, různé země měly k dispozici více nástrojů, aby dohnali svůj sklus. Také mm, to předurčování využití prostředků, tak to je důležité. Třeba eh, máme tady, víme, eh, co musíme dělat v energetice, jinak samozřejmě také také věk je problém v Evropě, nicméně máme potenciál, jak ukazuje dnes udělat Nobelová cena. Jinak eh, bychom chtěli také eh, poděkovat eh, panu Ellerovi za to, jak se snaží klást důraz právě na tu participaci. A samozřejmě, že je třeba ve výzkumu zvyšovat kvalitu, na všech eh, úrovních eh, všechny nástroje musí být eh, dostatečně flexibilní, poněvadž je třeba sloužit širšímu, širší paletě účastníků. No a pokud se týče třeba malých a středních podniků, všichni říkáte, že bych se jim měl věnovat větší pozornost, třeba tím pomocou peer mechanismu, Eh, také eh, ta flexibilita je v oblasti velikosti podniků, které budou pokryty tímto a určitá kontroverze je také v partnerství veřejného a soukromého sektoru. A tady je třeba eh, velice pečlivě posuzovat to, co už bylo dosaženo a také pečlivě vyhodnocovat dopady hodně hovoříme o participaci, pardon, o simplifikaci a o tom tedy hovoří se jmenuje pan Ehla. A pokud se týče eh, třeba eh, věcí, jako je urychlení udělování grantu, nebo tak, to je taky důležitá věc. Eh, jinak my si myslíme, že toto je přínosné a Eh, třeba i soudní dvůr eh, si mm, domnívá, eh, že urychlení financování bez lepší flexibilitu menš, zmenší možnost chyb a mm, ne, nesrovnalosti a dále urychlí také proces žádosti o prostředky. Eh, důležité je také to, že Horizon 2020 eh, bude otevřen také eh, novým účastníkům a ne pouze uzavřenému okruhu lidí. K dalším věcem, které je třeba zmínit, a to bude poslední. To, co řekl pan Ody, to znamená přeskum v poločase, každý takový program má svou revizi, ale myslím, že to bude důležité eh, zejména právě takového projektu jako Horizon 2020, poněvadž eh, svět se mění velice rychle a eh, možná bude třeba ho doplnit spoločně o nějaká kreativní opatření. Grazie, čare kolegu Díke, Dike, Děkuji komisi. A teď mi ještě dovolte velice stručný komentář kolegovi. Já se omlouvám, já jsem byla zpravodajem za téma, které se toho týká. Chtěl jsem říci, že jsem chtěl, abychom dosáhli dalšího, abychom to všechno pohnuli ku předu. Také se čeká na finanční výhledy. Já si myslím, že bychom měli nechat členským státům eh, určitý čas k tomu, aby se jaksi vydechli, aby popadli dech. Hovoříme zde o 100 miliardách eur, o tom, které požadujeme, ale eh, členské státy nejprve musí konsolidovat eh, své Eh, finance. Přece nechceme, abych se nám nakonec všichni smáli. pokud bychom měli nějaké nerealistické požadavky. Ale chci tedy říct, že jsem také byl zpravodajem za podobné usnesení. Děkuji, pane Ody, říká předsedkyně. Nyní paní Madura, tři minuty. Velice děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili diskuse a také děkuji zástupci komise za učiněné komentáře a názory. Všechny jsem si je velice pečlivě poznamenala. Každá rozprava, kterou vedeme, nám pomáhá v tom, abychom naši práci zlepšili. Ukazuje se, že jsou zde stále určité sporné body, nedořešené body, já sama jsem si jich poznamenala šest. Jsou to body, kde nicméně se nám daří dosáhnout pokroku. Je tedy důležité, aby Evropský parlament měl naprosto silný názor na všechny tyto věci. Takže já teď ještě zúrazním některé zásadní otázky. Hovoříme o vyváženosti programu Horizon 2020. Paní Cavalio zcela jasně vyjádřila názor a já s ní plně souhlasím. Je důležité, abychom připravili takový program, který bude dobře navržený, který bude ambiciozní a vytvoří konkurenceschopné prostředí a vytvoří také nové pracovní příležitosti. Pokud chceme konkurenceschopnost našeho výzkumu, tak eh, musí být evropský výzkum ambiciozní a musí také reagovat na výzvy, které nyní řeší eh, lidé v Evropě. Musíme být konkurenceschopní také ve výzkumu a v inovacích. Náš výzkum se musí stát, eh, nebo vlastně i ty výzkumné instituce a univerzity musí být konkurenceschopné, musí se soustředit na špičkový výzkum, musí také hledat například větší podporu ze strany společnosti pro vědecké pracovníky. Nicméně i naše podniky musíme podpořit na cestě ke konkurenceschopnosti a musíme jim poradit, jak eh, zlepšit cestu k inovacím. Dále zde usilujeme o posílení různých financování mm, ze strany i veřejného nebo soukromého sektoru. pozměňovacích návrzích, které jsem již dostala, se o tom jasně hovoří. A pak je zde kompromisní návrh, na němž se kolegové dohodli, ukazuje, že máme obavy ohledně všech těchto věcí a že usilujeme o vyváženost. Protože také je důležité, aby ten projekt byl užitečný. Ještě bych chtěla něco ujasnit. Náš návrh je návrh Evropského parlamentu a budeme o něj bojovat až do konce. Myslím si, že ho můžeme podpořit. Máme například čísla, která se týkají sedmého rámcového programu. Máme k dispozici různé prognózy, na, co se týče budoucího vývoje, protože také můžeme porovnat situaci v Evropě s Čínou, s Koreou, protože ostatní země investují obrovské částky, takže musíme nesmíme zůstat pozadu. Rada připravila svůj návrh a já jsem velice ráda, že máme mm, že se, že se můžeme sejít, že můžeme o tom jednat s radou. A pokud tedy nebudeme úspěšní, tak budeme muset stanovit určité priority. Nicméně o ten náš rozpočet budeme bojovat až do konce. Pak mám ještě některé otázky nebo komentáře, které bych ještě chtěla učinit. Zaprvé se hovoří o bezpečnosti, o energetice, hovoříme zde o um, výzkumech, um, o programech výzkumu. Nejsou to programy, které se týkají bezpečnosti nebo energetiky. A myslím si, že tím jsem vlastně vysvětlila celou řadu otázek a komentářů, které jste zazněly. Dále, paní Gutierrez Gutenes se ptala, jak můžeme pomoci malým projektům, jak zaručíme, že i ty drobné projekty z toho budou moci těžit. Jsou to třeba velice takové proaktivní mm, iniciativy. Také je důležité zde vytvářet synergii, efekt synergie tam jsme se vlastně s tím souvisí i ta snaha rozšířit tu kapitolu o excelenci. Máme zde celou řadu pozměňovacích návrhů, které to ještě zpřesňují, jak toho chceme dosáhnout. A my jsme stále ještě otevřeni tomu, že se to eh, může změnit. Chtěla bych pouze při této příležitosti ještě jednou poděkovat, nikoli pouze všem kolegům, ale také i službám výboru, Mm, všem pracovníkům, kteří nám pomáhají v tom, abychom se v tom dostali ku předu v této práci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, říká další řečnice. Velice děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří vystoupili, také jsem si jejich návrhy a komentáře poznamenala. Chtěla bych se vyjádřit k několika z nich i když jsem si samozřejmě poznamenala všechny. Nejprve mi dovolte podtrhnout to, že kritéria, která se týkají horizontu 2020, která se týkají té excelence, jsou kompatibilní s snahou rozšířit účast, protože my to chápeme tak, že ta excelence může vycházet i třeba z malých eh, a středních podniků, z malých univerzit, z malých uskupení. Mohou to být třeba podniky, která, které nejsou příliš známé. Takže eh, musíme to navrhnout, eh, zejména ta pravidla pro účast tak, abychom zajistili, že i tyto malé, drobné subjekty, které však vytváří vynikající vědu, se mohou zúčastnit programu Horizont. Druhý komentář je důležité zdůraznit, že tento program se týká excelence, pak máme strukturální programy, které se týkají posilování kapacit, nicméně jsou zde určité synergie, také zde máme nový koncept, eh, který hovoří o eh, cestě k excelenci, máme zde také různé twinningové systémy, to znamená, že ten Horizont 2020 Může například vypsat různá nabídková řízení pro regiony, které jsou méně rozvinuté a ty regiony vlastně mohou využívat i strukturální financování. Znamená to, že zde máme několik eh, nástrojů, které vlastně přemostují strukturální fondy a fond Horizont. To znamená, že některé projekty třeba není možné financovat z programu Horizon 2020, ale je možné třeba je eh, financovat ze strukturálních fondů, pokud ten region, který o to žádá, je způsobilý k čerpání strukturálních fondů. Dále je zde podle mého názoru dobrá rovnováha v tomto návrhu. Eh, usilujeme o rovnováhu mezi základním výzkumem a mezi inovacemi. Sledujeme zde celý kruh inovace, také Eh, zde usilujeme o přemostění jednotlivých částí, nechceme to členit, takže myslím si, že ta vyváženost je dobrá. Pak co se týče drobných a středních projektů, tak jste zazněla řada komentářů, že musíme podporovat i ty malé a střední projekty, zejména co se týká třeba té třetí výzvy, společenské výzvy i v dalších oblastech programu. A ještě poslední komentář, ten se týká přidané hodnoty výzkumu. Výzkum je jednou z oblastí, kde velice jasně můžeme vidět přidanou hodnotu. Dosahujeme zde kritického množství, můžeme také šířit a prosazovat vědecké výsledky a jsou zde určité oblasti, jako je například výzkum různých vzácných onemocnění nebo různý, různé výzkumy, které podle výsledků e, jsou e, lepší na té celoevropské úrovni než na té vnitrostátní úrovni. Jsou, jsou zde mm, také projekty, které jsou velice užitečné pro své uživatele a jsou zde subjekty, které se chtějí účastnit těchto programů, nemají eh, nemají užitek pouze z financí, ale také z toho, že jsou třeba začleněni, začleněni do různých sítí. A je proto důležité, abychom uchovali tuto přidanou hodnotu, kterou nese výzkum na celoevropské úrovni. Děkuji. Děkuji. Paní kolegyně Carvalho říká, předsedkyně. A nyní přejdeme k druhému bloku a dávám slovo kolegu Ellerovi. So sorry to bore you again. Um... Já se omlouvám, že zase vás budu nudit. Eh, začal bych tím, že během těch pěti minut se můžeme zastavit pouze u několika základních témat. Dostali jsme víc než tisíc pozměňovacích návrhů, ale myslím, že eh, máme eh, přesto poměrně vysokou míru shody. Tak já myslím, že se nám v zásadě podařilo dosáhnout kompromisu, které v zásadě odpovídají eh, návrhům komise. Nicméně akceptujeme národně obvyklé způsoby účetnictví, jednoduché audity. Eh, to je důležité nejen pro mě, ale také pro komisi. A eh, při vší úctě eh, k účetnímu dvoru musíme se velice pečlivě zastavit u toho, jak provádět audity, poněvadž my teď máme zatím příliš složité systémy, protože Eh, potom de facto každý každý eh, mm, prostě pátek odpoledne, kdy se nebudeme muset zabývat těmito tématy, eh, tak za to budeme si navzájem děkovat. Dále tady máme zjednodušující opatření, které nebyly v původním návrhu, a to je možnost dvoustupňového evaluačního postupu a dále Eh, grantovou lhůtu zkrácenou na 6 měsíců. Já si myslím, že eh, je to zjednodušení nejenom ze strany komise, ale zjednodušení hlavně také pro účastníky. Debata na téma Open Access eh, velice úzce souvisí s horizontem 2020. Je to technická záležitost, ale já se u toho na chvíli zastavím. Momentálně hovoříme, zatím respektive bavíme se o e, přesné formulaci na téma Open Access a důležité je to, aby zejména vědci měli jasná pravidla bez právní nejistoty a je třeba e, rozlišovat mezi e, volném přístupu k publikacím a k údajům. Zatímco svobodný přístup k publikacím, ten samozřejmě nijak nespochybňujeme, ale pokud se týče otevřeného či svobodného přístupu k datům, tak eh, to je trošku sporné, páč to je daleko citlivější oblast. Pokud se týče eh, duševního vlastnictví, tak eh, toto je třeba vhodným způsobem propojit eh, se svobodným přístupem. O tom budeme debatovat příští týden. Lidovci se budou nicméně zasazovat o to, aby komerčně citlivé výsledky výzkumu byly vyňaty z těchto pravidel. To znamená, že nikdo nebude nucen publikovat a přesto bude moci, přesto tady podporujeme celkově ten svobodný přístup. Jinak existují dvě tendence, které je třeba spojit a velká část se je proto, aby se rozšovalo mezi průmyslem a mezi veřejným prospěchem a jinými univerzitami a tak, jak to bylo v Karlově zprávě e, u zjednodušování rámce. Jinak je mně sympatická ta jednoduchost návrhu komise a další otázka je ještě e, hrazení nepřímých nákladů. A to prostě nemůžeme oddělit od debaty o přímých nákladech. Máme zde mnoho příkladů, které, eh, mnoho tedy návrhů, eh, které eh, podobně jako v FP6 a FP7 bylo krytí všech nákladů, což tady nemáme. Takže tady ještě nevíme, jestli to krytí plných nákladů má platit také pro průmysl nebo jenom pro univerzity, výzkumné ústavy a nevládní organizace. Další důležité téma jsou paušální sazby. Tady je návrh mezi 10 a 40 nad rámec přímých nákladů. Rada se k tomu staví trošku umírněněji a shodla se na zvýšení z 20 na 23 ale já myslím, že ono je třeba si to spočítat. Já si myslím, že Eh, ty paušály a férové a myslím, že nejsou ani příliš hospodárné, ale tady budeme muset ještě najít řešení. První kompromisní návrh, který eh, jsem předložil, se snaží eh, propojit tyto tendence a sice s cílem dosažení zjednodušení, efektivnějšího vynakládání prostředků a dále požadavku privátního kofinancování. To znamená, nebudeme tady mít financování na způsob FP7, ale ten model 100 eh, plus 20, jak to navrhuje komise, to chceme zachovat, nicméně chceme k tomu přidat ještě eh, krytí plných nákladů univerzitu, univerzit a eh, výzkumných nákladů. To je jako obce. Nikdo k tomu nebude nucen, ale je možné k tomu dosáhnout. Eh, pokud všichni účastníci konsorcia se shodnou na paušální financování, pak by tam eh, měl být podle nás eh, stejný požadavek. Čili jde tady skutečně, je tady dosaženo zjednodušení a jaksi férovějšího rozdělávání prostředků, zejména tedy třeba pro univerzitní organizace, které jsou pravděpodobně budou vůdčími postavami v konzorcích. Dále důležité je eh, tedy blízkost k trhu. Eh, tady opět eh, je třeba, aby pro univerzity bylo tady stoprocentní řešení, a opět s alternativou úhrady plných nákladů. Příští týden, v příštích týdnech o tom budeme ještě intenzivně debatovat a já Děkuji komisi za spolupráci. A e, tady je ještě důležité, abychom to promítli do rozpočtových čísel, no a podle toho potom e, budeme rozhodovat definitivně a bude to možná velký vliv na konečnou podobu rozpočtu. Děkuji, pan kolega Galante. Děkuji, paní předsedající. Já Eh, myslím, že mohu navázat na kolegu Elera myslím, že se nám podařilo najít celkem dobrý způsob, jak zpracovat ty pozměňovací návrhy. Čili my se soustředujeme na to, eh, kde se shodneme a postupně o to vycházíme v dalších, eh, další problematiky. Pokud se týče těch sazeb a procentu, procent podpory to vypadá, tedy to je složitější, než jak to původně vypadalo a já určitě podporuji také tu možnost úhrady plných nákladů. Důležité je, abychom v této souvislosti, ale také jinde, nalezli mechanismus, kde tyto kvóty budou více eh, otevřené Eh, malým a středním podnikům a nejenom průmyslu. Ne, že by měl něco proti průmyslu, ale myslím si, že ten průmysl si dokáže s se poradit sám. Dále eh, musíme si uvědomit, co chceme dosáhnout a co za to chceme zaplatit. Eh, prostě, pokud se týče dat, která máme k dispozici, nechceme tedy, abychom tady měli prostě eh, hromadu dat, ve kterých je těžko zorientovat. A na druhé straně zase nechceme, aby cené informace eh, zapadaly prachem. Čili chceme to nějakým způsobem eh, zpřístupnit, uspořádat, ale zase ne tak, aby zase kdokoliv z třetích zemí z mimo, mimo Evropu Eh, se mohl tady eh, si mohl posloužit podle vlastního, eh, vlastního uvážení. Jinak pokud se týče ty náklady na řízení, tady máme samozřejmě určitý podíl a teď je samozřejmě ty náklady tady vždycky jsou a tady bylo třeba jestli třeba eh, by nebylo lepší zůstat u eh, modelu s FPS 7. Jinak eh, pokud se týče tedy možnosti zachování vedení účetnictví, tak jak jsme zvyklí doma, tak to je, myslím, velký, velký krok ke zjednodušení pro mnoho podniků. Ano, děkuji. Thank you. Um, once again, I'm speaking on behalf... Děkuji. Já ještě jednou zde vystoupím za pana Johansona a jeho jménem bych chtěla poděkovat eh, kolegovi za velice dobrou spolupráci, kolegu Ellerovi. Pouze jeden komentář, který se týká rozpočtu, o kterém už jsme zde narazili několikrát. Myslím si, že pro skupinu ALDE je důležité, abychom zajistili to, že Horizont 2020 si udrží své relativní místo v rámci jednání o víceletém finančním rámci, protože se objevují určité dost Eh, takové strašidelné prognozy, že nakonec se ten rozpočet dostane až nějak na 40% toho původního návrhu, což je naprosto nepřijatelné. A vím, že pan Johansson by určitě vyzval, aby všichni lobovali u svých vnitrostátních eh, vlád, aby k tomu nedošlo a také, abyste bojovali zde v parlamentu. Dále, co se týče financování a sazeb, existuje zde celá řada modelů, ale ještě předtím, než se dohodneme na tom modelu, tak si musíme uvědomit, čeho tím chceme dosáhnout. V ALDE se domníváme, že je důležité, aby došlo ke skutečnému zjednodušení pro účastníky v porovnání se sedmým RP. Je to důležité i proto, aby se do toho více mohly lépe zapojit univerzity a malé a střední podniky. Musí to být jednodušší, jednodušší než sedmý rámcový program. Také musíme více souhlasit s takzvanými obvyklými účetními postupy, které používají firmy, které jsou, nebo ty subjekty, které jsou um, příjemcem. Protože i když vymyslíme nějaký dobrý projekt, tak to nebude fungovat, pokud eh, sebou přinese příliv byrokracie, Možná bychom se neměli eh, snažit vymyslet vždy něco naprosto nového, ale spíše využít nějaký systém, který už třeba dobře fungoval, byť třeba jinde, a využít ho tak, aby dobře fungovaly v evropském kontextu. Děkuji. Nyní pan Lamberts, prosím. Lambert. Děkuji za slovo. Já mám tři komentáře, které se týkají zprávy pana Ehlera. A rovněž jsem si mm, poznamenal to, co jste řekli o Eh, tom zbrojním nebo obraném průmyslu. Co se týče modelu financování, eh, nám se líbilo to v těch prvních verzích rozdělení mezi univerzitami a výzkumnými institucemi a mezi průmyslem. A také to, že u toho průmyslu byly ty sazby, které se proplácely nižší. My jsme si prohlédli určité tabulky, komparativní tabulky, které jste připravili a máme určité obavy. Domníváme se, že to může mít jakýsi dopad, negativní dopad a chtěli bychom eh, usilovat o co největší pákový efekt. Chtěli bychom, aby každý cent, který zašleme, vytvářel mnohem více peněz, aby to byl katalyzátor a aby to byl také katalyzátor i pro investice ze strany vlád, ale i ze strany soukromého sektoru. To je naprosto zásadní. Pokud nakonec dojde k situaci, kdy z toho soukromého faktoru přispěje, připluje méně peněz, tak se nám ten úkol nestařil. Musíme usilovat o to, aby Každý model, ať už si vybereme jakýkoliv, maximalizoval pákový efekt. Dále se domnívám, že pokud se podíváme na průmysl, tak jsou to právě drobní aktéři, kteří potřebují více financí než ti velcí aktéři. A musíme zajistit to, že když budeme firmám eh, poskytovat finance, tak se musíme zaměřovat spíše na ty malé a střední podniky. Pak jste také hovořil o určitém mm, zrychleném řízení, zrychleném postupu, ale pokud tedy ten fast track bude dalším nástrojem, tak bych s tím souhlasil, ale pokud by měl tento nástroj nahradit jiné nástroje, tak bych měl určité obavy. Uh, No a nakonec, eh, co se týče přístupu k údajům, tak to si myslím, že je velice důležité. Nicméně jsou zde určité projekty, například je zde projekt o diabetu, eh, na kterém spolupracuje Novartis, MIT, určité společnosti a tyto společnosti zveřejňují veškeré vědecké údaje, protože se domnívají, že to přispěje ke zrychlení inovacím. Myslím si, že zde panuje určitá, eh, určitá mm, vůle k dohodě. A, to, a ještě chci říct si to, co říkal Jean-Paul, eh, abychom se tedy neobávali. Děkuji nyní kolegyně Matias. a no Paní předsedající, eh, dovolte, abych zdůraznila bod, o kterém jsem už hovořila, financování a budeme k tomu překládat eh, kompromisní návrh. Eh, mě velice znepokojuje tento návrh eh, z již zmíněných důvodů. A sice proto, že přestávme rozlišovat mezi průmyslem a vědeckým výzkumným ústavem. A mm, také se tady hovoří o investicích do malých a středních podniků, ale my bychom se měli více soustředovat právě na výzkumné ústavy a univerzity. Nevím, jestli se jim podaří využít toho zjednodušení, o kterém hovoří pan zpravodaj. Zjednodušení jako takové je v pořádku, ale pokud neodpovídá realitě, tak ničemu nepomáhá. My skutečně musíme zajistit to, aby každé zjednodušení, ke kterému přistoupíme, opravdu odpovídá reálné situaci. Prostě my jsme v, u sedmého rámcového programu viděli, že byl zaveden nový systém oceňování nákladů a asi, když se podíváme na kompromis, tak asi nebude moci dále pokračovat eh, metodou strukturovaných nákladů. My si tedy uvědomujeme, že jsme tady viděli různé pozice a je tady úsilí o dosážení excelence, nicméně eh, ta kapacita něčeho dosáhnout se velice liší. Či ten model není zrovna nejšťastnější. My se snažíme zaměřit na výzkum a vývoj a na financování tohoto modelu, ale my tady neponecháváme možnost eh, nabírat mladé výzkumníky. Eh, a to prostě musí dělat každý výzkumný program. Jenomže ty univerzity a eh, výzkumné instituty budou muset eh, část rozpočtu vynaložit na placení již stávajících výzkumů a výzkumníků spíše než by rekrutovali nové. A my souhlasíme určitě s tím, že právě ta nová krev přichází s novými nápady. Takže já se obávám, že tento model nepovede k řádným inovacím. Já myslím, že tam budeme muset eh, do toho ještě započítat další náklady eh, jiné, než jsou ty náklady na mzdy. Takže eh, abychom si pod sebou nepodřezali větev. Um, thank you, Chairman. Děkuji, paní předsedající, děkuji také všem kolegům, kteří pracují na tomto tématu. Eh, tak ti participanti a eh, my tedy eh, jsme de facto narazili na Eh, takové problémy o, ze strany eh, ředitele pro eh, světové organizace duševního vlastnictví, tam to bylo tak, tam byla naprosto kontroverzní atmosféra. A pokud se týče přístupových práv, v obou Případe, kdy tedy technické eh, výsledky jsou patentovány, musí mm, být možný přístup eh, na exkluzivní bázi tam, kde je to financováno z veřejných nákladů. Takhle jsou tady eh, podmínky pro přístup tedy neplacený a snažit se ho vymazat, to by bylo asi špatně. Jestliže eh, chceme eh, vážně dostávat výsledky eh, na trh a zapojení malý a střední podniků a tak dále, tak skutečně budeme potřebovat zapojení třeba také pomocí daňových pobídek nebo také bez poplatku a tak dále. Jinak nebude možné, aby menší projekty také mohly využívat veřejných, tedy výsledků veřejného výzkumu. My toto musíme zajistit, ale přitom musíme nechat ještě možnost, aby průmysl mohl nějakým omezeným způsobem nebo časově omezeným způsobem, eh, tedy časově omezeným pro celá eh, bezplatný přístup k datům. Eh, publikace, já myslím, že to je jasné, pilotní projekt je všeobecně oblíben a členské země nyní mají eh, tedy možnost eh, veřejného přístupu k těmto datům. Eh, také si myslím, že je tady poměrně dobrý přístup ze strany tedy u univerzit. Posměvací návrhy zelené skupiny to také berou všechno v úvahu a chceme zajistit možnosti podržení si dat a e, další je tady podmínka, e, že není možné ponechat využívání e, těchto údajů, těchto údajů exkluzivně, aby se potom nestalo to, že to někde zapadne. Paní kolegyně Nibler, děkuji paní předsedající. Také já bych chtěla poděkovat všem angažovaným kolegům, kteří pracovali na této zprávě, zejména panu Ellerovi, a, který odvedl opravdu vynikající práci a určitě v tom bude pokračovat při vypracovávání kompromisů eh, zde v parlamentu i na venek. Tři poznámky. Eh, to, co bylo řečeno k zjednodušování a také pravidel pro participaci a tak dále, eh, právní jistotu a tak dále. Já myslím, že to všechno je pozitivní pro eh, výzkumný sektor a tady těch eh, šest měsíců, ta lhuta, tak já myslím, že toto je prostě eh, politické rozhodnutí, které bude skutečně ve prospěch výzkumu. Druhá věc, uhrazování nákladů. Tady jde o to o rozlišování nákladů a já myslím, že chci poděkovat také za to, že se rozlišuje mezi metodou a e, typem e, účastníků a tak dále. Já myslím, že to je správné, poněvadž je třeba podpořit univerzity, ale také, jak řekli kolegové mnozí, že malé a střední podniky a jejich zájmy také e, zde musí být eh, nějakým způsobem zohledněny. A já myslím, že to dobře to máme. No a také chceme, aby se do horizontu 2020 více zapojil průmysl ve srovnání se sedmým, se sedmým rámcovým programem. A v souvislosti tedy s duševními právy, to tady také už bylo zmíněno, já souhlasím s tím, že nad tím se ještě budeme muset důkladně zamyslet Eh, zejména to, nakolik budou přístupné výsledky výzkumu financovaného z veřejných prostředků. Nehovořím teď o publikaci. Ale zase pozor, abychom nevěli dítě s vaničkou, eh, poněvadž chceme, aby se do tohoto rámce zapojoval také průmysl, takže já si myslím, že je třeba také zohlednit eh, zájem o komerční zhodnocení těchto výsledků. Děkuji. Grazie, la kolega Nibel, la parola... Ano, děkuji. A teď má slovo komise. Uh, Velice děkuji za slovo, paní předsedkyně. Opět jsem si s velkým zájmem vyslechl eh, tyto návrhy. Mám několik komentářů. Za prvé, co se týče těch obvyklých účetních postupů, eh, pan poslanec má naprostou pravdu. V Evropě existují velké rozdíly a musíme to vzít v úvahu. Musíme však ale zajistit, aby to však nevedlo k určitému zneužívání eh, evropských prostředků. Dále, eh, došlo ke snížení doby k udělení grantu, nebo je zde návrh snížit tu dobu na 6 měsíců, což je velice ambiciozní úkol a musíme si uvědomit, že toho nemůžeme dosáhnout, pokud nezjednodušíme, pokud radikálně nezjednodušíme některá ta pravidla. Zároveň eh, by to nemělo být na úkor Mm, hodnotících systémů, protože prostě to určitou dobu trvá, než vytvoříte panel odborníků, kteří zhodnotí, posoudí žádost a tak dále. Co se týče otevřeného přístupu, o tom už jsme hovořili, už zde máme ten pilotní projekt, také zde byl příklad výzkumu pro firmu Rolls-Royce, ale chci říci, že pokud by třeba Rolls-Royce chtěl zveřejnit eh, výsledky svého výzkumu, tak by v podstatě naprosto ztratili svou konkurenční výhodu. Takže si musíme uvědomit, že jsou zde tyto dopady. Dále, co se týče horizontu 2020, chceme podporovat nikoli samotné účastníky, ale chceme eh, podporovat konkrétní projekty. Projekty musí usilovat o splnění konkrétních cílů. Pak eh, zde máme určité zásadní principy finančního nařízení. Za prvé princip spolufinancování, to znamená, že ten účastník musí nějakým způsobem přispět. Za druhé je zde eh, zásada neziskovosti, takže nemělo. A pak je zde také princip rovného zacházení se všemi účastníky nebo rovného postavení všech účastníků. Zároveň bychom neměli nějakým způsobem postihovat průmysl, protože právě průmysl potom bude chtít převzít ty nejúžasnější nápady a přetavit je v inovativní projekty a produkty. A právě konkrétně průmysl už potom bude vytvářet ty pracovní příležitosti, na to nesmíme zapomínat. Pak zde padla otázka na nepřímé náklady a ty různé paušály. Dovolte mi že pohovořit o osobní zkušenosti. Eh, v rámci sedmého rámcového programu tento systém vedl vlastně asi k 30, 30% eh, chybovosti, chybám. A my se domníváme, že pokud bychom přijali tento model, který my navrhujeme, tak by to vlastně jednak snížilo tuto 30% chybovost a navíc by to ani nevyžadovalo audity, protože pokud byste byli tedy ty paušály, tak eh, by to nebylo zapotřebí. Pak jsou zde různé nepřímé náklady a já si myslím, že ty subjekty, které využívají nepřímé náklady ve velkém množství, tak by se možná měly zamyslet nad svým účetnictvím a některé ty nepřímé náklady změnit v přímé náklady. A u těch přímých nákladů tam máme vlastně stoprocentní mm, proplácení. A ještě co se týče těch eh, údajů eh, ochrany osobních, eh, pardon, mm, ochrany duševních práv, mm, musíme chránit všechny citlivé údaje a také citlivé subjekty. Dále je zde ještě otázka, jak to bude s těmi právě k duševnímu vlastnictví, pokud eh, zde bude existovat eh, mezinárodní spolupráce. A je jasné, že by to nemělo být tak, že ty výsledky našeho evropského výzkumu poplynou do jiných zemí, aniž by z toho Evropa měla nějaký užitek. Děkuji. La parola per le conclusioni il relatore, prego. děkuji, Anna. Dávám zpravodajům slovo na závěr. Um, Především bych vám chtěl všem eh, srdečně poděkovat. My eh, na tom pracujeme vlastně už dva roky a už v přípravné fázi se ukázala opravdu vysoká úroveň diskuse. Paní Karvajo, anebo také, také kolegové, kteří vlastně nejsou zpravodajové, paní Niblerová například, Eh, skutečně zasahují této diskuse velmi zkušené, zkušeným způsobem a je to ve prospěch toho, že my nechceme dělat jaksi cosi úplně nového, ale chceme úspěšně navážit eh, to, co máme. Já už jsem hovořil o tom, co tady musíme zvažovat proti sobě. Je to princip simplifikace a na druhé straně je to leverage, to znamená otázka, kolik dalších investic do výzkumu a inovací tímto způsobem se dosáhnout. Domnívám se, že ten eh, náš eh, postup, to znamená, že chceme podpořit zásadně komisi v oblasti zjednodušování, dále zavádíme modely, které nejsou ideologické, tak eh, to nás určitě povede k rozumnému modelu, kde budeme mít eh, silné zjednodušení, ale také nezbytné zjednodušení, které umožní tyto programy. Já si myslím, že to je dobře. Eh, Připojí se komisi v tom, že my chceme, skutečně chceme eh, mít především Eh, výzkumný program a ne na prvé místě se zabývá financováním účastníků. Jinak pokud se týče přístupu k, dátu, k datům, eh, tady eh, ještě pořád máme rozpory, ale já chci zcela jasně říci to, že tady nejde o program, který byl stoprocentně z veřejných prostředků financován, ale zejména v průmyslu tam je silná účast průmyslu. A já myslím, že tady tedy musíme být opatrní, abychom eh, tedy evropskou veřejnost a její zájem o data nepřecenili. My víme, že třeba eh, Čína se více zajímá o specifická telemetrická data rozrojsu a Airbusu daleko více než třeba evropští občané. A tady je třeba zvažovat. Ano, my chceme open access, svobodný přístup, Chceme hovořit o systému publikování v Evropě, knihovnách, svobodném přístupu a tak dále, ale eh, pokud se týče růstu, tady jsme v konkurenčním prostředí a to znamená, eh, že výzkum nutně eh, dává za vznik vlastnickým právům a také dává vznik konkurenčním výhodám. A ještě poslední poznámka, eh, a sice k zásadním otázkám rozpočtu. My eh, v podstatě si musíme uvědomit, že ten rozpočet není jenom jaksi proporcionální eh, k jednotlivým částem, to znamená, co jsou naše těžiště a tak dále. Ale my musíme také říci, jaké poměry financování nebo jaké poměry intervence eh, chceme navídnout, pokud tedy by ten rozpočet měl být seškrtán. Každopádně tedy pokud se týče těch těžišť, eh, tak nejenom tedy tematicky si to ujasnit, ale také eh, kolik by to kolik do toho chceme dát. Já osobně jsem původně tedy z průmyslového sektoru a vím, že průmysl je takovým katalyzátorem a zejména tedy ta malá, týká se to hlavně malých a středních podniků, které jsou nositeli inovací. Děkuji vám. Grazie, kolega Ehler. Ano, děkuji panu kolegovi Ellerovi a teď se dostáváme ke třetímu bloku a dávám slovo panu Lambercovi. Madame la Présidente, I will uh, focus on just three points. So I would uh, of course thank... Tři body. Já samozřejmě chci poděkovat eh, zejména novým zpravodajům, poněvadž eh, vytvořili velice konstruktivní, velice konstruktivní eh, diskusní atmosféru. Mám tady tři takové obtížné body, které zbývají. A sice jednak je to otázka celkové výše rozpočtu. ale o tom budeme hovořit jinde. Především je to tedy ten eh, vývoj eh, výběrový, eh, výběrový, výběrová otázka. Já tady navrhuji velice liberální přístup. Já chci, aby tady bylo volně vybíráno z projektu jenom podle jejich vlastností a jejich přínosů je to relativní srovnání všech projektů, které spadají do toho horizontu 2020. Pokud se týče omezení, tak tady by měla být určitá předvídatelnost a my víme, že eh, komise se snažila tak trošku už předjímat eh, rohy IT a tohoto parlamentu tím, že provedla jakousi předvolbu. Eh, a tak dále. Já k tomu chci jenom říci to, že vašim obavám rozumím a možná bych byl poněkud méně liberální teď než na začátku. Nicméně nepřeji si, abychom eh, zvýhodňovali ty, kteří díky eh, efektivnímu lobbingu už eh, Eh, například od komise získali příslip, eh, že budou v součásti KIKu. Takže eh, jak by to mělo být? Já si myslím, že bychom měli zmenšit počet témat, tak abychom měli prostě jenom jeden hlavní program a aby byl vyvážený. Nicméně přesto bych chtěl zachovat určitou konkurenci a otevřenost, jinak prostě není možné, je zbytečné, abychom měli eh, nezávislý EIT board. A jinak eh, opět eh, tady ten pákový efekt a leverage, ano, my máme u toho horizontu tu leverage jasně stanu 2575. Já E, tou upřesním, je to 25 fondu z horizontu, maximálně další 25 z jiných strojů EU a ten zbytek e, veřejné nebo vládní rozpočty nebo soukromé peníze. E, pokud tedy chceme jasně stanovit ten poměr, ten leverage efekt, tak to de facto jdeme nesprávným směrem. Já myslím, že bychom chtěli být co nejefektivnější tam, kde to stojí za to. A já myslím, že bychom to měli nechat takto v legislativě. A poslední věc, regionální inovace, konsorcia pro tyto eh, příležitosti nebo minikicks. Jak eh, a jak tedy toto propojit, tuto politiku s politikou strukturální? A já myslím, že tady máme několik bodů, na nich se musíme shodnout v, tomto, v této oblasti. Za prvé, je to trošku o penězích? No ano, protože eh, jak si tam, kde nemáme peníze, tak je celkem zbytečně psát legislativu. Bez zdrojů to nepůjde. A i kdyby to měly být třeba minimální rozpočty, tak ano, tak eh, skutečně zabýváme se legislativní prací. Pokud ovšem žádné peníze nejsou, tak na co legislativa? Eh, dále ty minikicks nebo rix, eh, jak je tedy propojit navzájem, anebo přímo je tedy do toho je i zapojit. Já si myslím, že bychom to měli mm, nějakým způsobem propojit s těmi existujícími, protože já si myslím, že to EIT jakožto struktura, ta, je, ta jenom organizuje inovaci, ale nevede sama k inovacím. Čili já myslím, že by bylo lepší propojit tento instrument s KICS. Eh, a na závěr je tady otázka, no jak bych to řekl, je to opravdu eh, volné, nebo chceme ty kicks a ricks eh, eh, vybírat podle toho, jaký mají inovační potenciál. Já si myslím, že pro, já bych byl spíš pro tu inovaci, protože hm, pokud máme prostě jenom nějaký minikick nebo rik, a hm, nevidíme tam žádný inovační potenciál, tak proč se tím vlastně zabývat? Tolik mé poznámky. Grazie. La parola kolega Mattias, prego. Děkuji kolegyně Matias. Eu vou tentar agora falar um bocadinho mais lento do que tenho falado. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se pokusím teď hovořit trošku pomaleji, protože mám pocit, že tlumočníci eh, měli problémy s mým rychlým tempem, takže teď budu hovořit pomaleji. Chtěla bych upozornit na dva zásadní body. Nechci hovořit o kompromisech, které byly předloženy a o kterých už jsme hovořili. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří připravili také své vlastní návrhy, ty nesmírně vítám. A chci se soustředit, jak už jsem řekla, na dva aspekty. Za prvé, už o tom hovořil pan Lambert, jsou to, je to výběr těch kiků, tedy těch znalostních a inovačních společenství to je eh, určitý bod, na kterém se téměř neschodneme v rámci jednotlivých nebo napříč jednotlivými politickými skupinami. A je dost obtížné, jak, eh, nebo bude dost obtížné dosáhnout nějakého kompromisu. V návrhu je uzavřený seznam těch kiků pro období do roku 2020 a pro mě a pro celou řadu dalších kolegů je to dost problematické, protože to ukazuje, vypadá to trošku tak, že jste zatlačili určité lobistické skupiny a některé lobistické skupiny v podstatě už jaksi mají vítězství v kapse ještě předtím, než vůbec jsme celý závod odstartovali. Myslím si, že to celkově také i oslabuje transparentnost a nezávislost Evropského technologického institutu. Vůbec nevím, zda můžeme v roce 2012 odhadnout, jaká e, budou ta klíčová odvětví třeba v roce 2018. A to bude právě období, kdy vlastně e, budou mm, působit eh, taková ta třetí generace těch kiků. Samozřejmě eh, musíme si uvědomit své priority, ale nevím, zda to máme udělat právě takovým způsobem. Musíme zde, pokud chceme dosáhnout kompromisu, tak musíme ten seznam ponechat otevřený. A musí být možné, aby jak rada, tak parlament eh, mohli v této oblasti vyslovit své priority. Také si myslím, že v nařízení musíme vypočítat období eh, pro předkládání návrhů a to období musí být dostatečně dlouhé na to, aby tam mohly přijít nové subjekty. A tyto nové subjekty musí mít stejné spravedlivé postavení eh, jako ty subjekty, které už jsou dnes na tom seznamu. Eh, už Ehm, nechceme, aby ten seznam, který zde byl, byl pokládán za jakýsi definitivní seznam. Už v této fázi myslím si, že Evropská unie se v tom musí chovat zodpovědně a nestačí pouze bodit dojem zodpovědného chování, ale to musíme skutečně zodpovědně vystupovat. Musíme dosáhnout takového návrhu, který bude vyvážený, musí vyvážit ten původní návrh plus ty další návrhy a najít dobrý způsob pro výběr těch kiků. Pak je zde ještě další věc, která není tak kontroverzní, ale moc se o ní nehovořilo. Jde o to, kde bude sídlit Evropský technologický institut, jde o to sídlo. Chtěla jsem se o tom zmínit, nechci o tom hovořit příliš ze široka, ale objevuje, je zde určitý problém, který se týká Štrasburku. Samozřejmě tedy není to na parlamentu, aby rozhodl, kde má své sídlo, ale zároveň nemůžeme předstírat, že zde není ten problém, že zde takový problém neexistuje. A proto Eh, a, a také musíme odpovědět na otázky našim občanům, kteří se na to ptají. A proto jsem zde přinesla určitý konstruktivní pozitivní návrh, který se týká toho, že tady chceme mm, brát, eh, který je pozitivní jak pro město Štrasburg, eh, tak i pro parlament. Chci zde, žádám o mm, studii, jde o to, že komise společně s radou EIT by měly předložit studii o institucionálních, logistických a finančních podmínkách, které zapotřebí splnit k tomu, aby se aby se Eh, tedy do, přesunula ten Evropský eh, technologický institut do budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku. Ta studie má být hotová někdy v roce 2015. Je důležité, abychom využili, abychom tedy se zamysleli nad touto alternativní možností, jak využít eh, budovu Evropského parlamentu ve Štrasburku. Děkuji. La parola al collega Tsukalas per tre minuti, prego. Děkuji paní Matias, nyní pan Cukala. Ano, děkuji. Já také si musím gratulovat k té vynikající spolupráci, která byla nastolena mezi všemi, kdo předložili návrhy týkající se institutu. Ve většině případů se nám podařilo velmi dobře zblížit stanoviska. Rovněž jsem si zaznamenal stanoviska dalších výborů a i tam se zdá, že institut má příznivé ohlasy. Zbývají zde dva takové nedořešené body, hovořil o nich i pan Lamberts. Za prvé, jak vzniknou tedy tato nová střediska, ta, kterým říkáme KIX, kolik jich bude, a bude také třeba říci, že zazněly určité obavy od našich kolegů v této oblasti. Mohli bychom si klást otázku, co poskytnou tato střediska vysokým školám nebo velkým výzkumným eh, organizacím i těm menším. A pak další věc, o které také hovořil pan Lambert, a to je Regional Innovation Scheme. Můžeme si položit otázku, zda na to jsou peníze, ano. Část rozpočtu plánovaného pro institut by se právě do tohoto vešla. Samozřejmě to souvisí s existencí těch malých středisek, těch, který, kterým říkáme KICS a je to zcela nezbytné, protože jinak by to nemělo žádný smysl tímto směrem pokračovat. Pokud každý z těch kiků by mohl pracovat na malých regionálních programech, které budou eh, certifikovány, nebo jejich kvalita tedy bude stvrzena, pak eh, pokud jde o tu excelenci, o kterou usilujeme, Myslím si, že bychom si mohli ty věci dobře rozdělit. A to všechno by byl opravdu dobrý způsob, jak zapojit malá střediska, malá střediska excelence na regionální úrovni, která mají referenční úlohu v rámci EU a byl by to skutečně vynikající způsob, jak vytvořit celou tuto síť excelence po celé Evropě. Děkuji. Tukalas, la palabra ahora por tres minutos. La... Ano, děkuji, pan Kvadras. A paní Hon, paní Hon má slovo teď. Thank you and, and thank you very much. děkuji za slovo. Chtěla bych také poděkovat panu Lambercovi a paní Matias za vynikající spolupráci s panem Johanssonem, stínovým zpravodem za skupinu ALDE. Já se soustředím na takové ožehové problémy. Je to výběr znalostních a inovačních společenství. Byla zde předložena celá řada pozměňovacích návrhů, které zachází za ten návrh 3 plus 3. A co se týče skupiny ALDE, tak i když jsme liberálové, tak se domníváme, že je důležité, aby zde existovala určitá předvídatelnost a jistota pro průmysl aby průmysl měl vůbec zájem věnovat čas a investice na takové projekty a aby dokázali utvořit ta konsorcia. Zároveň zde musíme mít trošku více flexibility. Existuje zde široká podpora pro investice do kiků. Sporné zůstává pouze způsob, jak to udělat, postup. A nikdo neříká, že ty, ta společenství nejsou důležitá. Problémem je vždycky to, jak dořešit ty podrobnosti. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, I'd like to, to... řečnice, velice děkuji. Já bych chtěla poděkovat kolegům. Sice nejsem stínovou zpravodajkou, ale chtěla bych předložit stanovisko nebo názor, protože jsme do toho zapojeni. Za prvé zapojení a čerpání fondů pro podporu regionu. Myslím si, že je to velice důležité a je to také způsob, jak můžeme navýšit ten rozpočet, který je určen pro výzkum a inovace. Ten rozpočet pro výzkum a inovace není pouze, výz, není pouze rozpočet Horizontu 2020, ale také tam mohou plynout prostředky ze strukturálních fondů určené na výzkum a vývoj. Je důležité, aby se nedocházelo k duplicitě, ale aby se to doplňovalo, aby se. Um, aby tedy docházelo také k navyšování kapacit. A je důležité, abychom dokázali inovačním způsobem propojovat tyto fondy. Ehm, musíme napojit ta znalostní a inovační společenství na další eh, subjekty. Ehm, mohou zde být určité, určité kiky, které se z nějakého důvodu nedostanou do toho seznamu, ale je důležité, abychom vlastně jste mohli podporovat i, ty, i tyto, i tato společenství. Máme té strukturální fondy, A pak je zde otázka eh, definice těch jednotlivých eh, kiků, těch jednotlivých subjektů. Co se týče výběru, tak plně souhlasím se slovy paní Hall. Musí zde existovat rovnováha, mm, musí zde být určitá předvídatelnost, protože chceme prům, přitáhnout průmysl, ale zároveň zde musí být určitá pružnost. A pak ještě poslední komentář, který se týká délky časového rámce projektu. Myslím si, že zde musí být delší programy, delší časové rámce než ty tříleté lhuty. To jsou to byly komentáře z mé strany, děkuji. Um, ich möchte noch mal einen Augenblick etwas... Um... Já bych uh, chtěl ještě něco, něčím tady přispět. EIT eh, e je ambiciozní projekt, ale je třeba to porovnat s úrovní vyhodnocování, jakého jsme eh, měli v minulých programech a v současných programech. Takže eh, bych řekl, že u toho EIT toho vyhodnocení je celkem poměrně málo. Tady máme co hodnotit, poněvadž Eh, většina těch kik, eh, kicků ještě nebyla eh, de facto ustavená a dále zjednodušujeme zakázení z penězi a když k tomu připočteme ambiciozní cíle, pak tedy zjistíme, že průmysl by už musel mít zájem tady skutečně investovat několikanásobně více. Eh, ovšem tady jsem skeptický. Neexistuje empirický eh, signál, že by to opravdu mělo fungovat. My jsme zatím ve velmi rané fázi projektu a otázka, zda třeba můžeme dosáhnout to něco, něco více, třeba eh, ve spolupráci s technickými univerzitami, a jejich financováním technické infrastruktury, tak to nevím. Opravdu jsem určitě eh, trošku skeptický, poněvadž eh, z desateronásobní rozpočtu bez eh, tedy v, tomto, v této rané fázi, aniž máme skutečně nějaké dostatečné Eh, informace o financování, tak řekněme, že toto, tento postoj je poněkud, abych to řekl slušně, eh, velmi ambiciozní. Také když se podíváme o EIC, ne, jak se tohleto eh, zkoušel a vyhodnocoval, než jsme k tomu dali pořádní rozpočet, tak to skutečně nedá srovnat s tím, co děláme teď. Děkuji, pan Ody. Just brièvement. Já jenom stručně, pokud jde o EIT a zprávu pana kolegy Lamberca. Já si kladu otázku týkající se nadace. Byl bych rád, aby se o tom hovořilo, protože já jsem navrhoval zrušení. Možná, že to bylo z nevědomosti ve vztahu k tomu, jaké služby tato nadace má přinést. Nicméně se domnívám, že máme prostě tolik nejrůznějších struktur, že si myslím, že by bylo dobré o tom hovořit. A pak je tady ještě jedna věc, o které bychom měli na politické rovině diskutovat mezi námi, a to je vliv, jaký můžeme mít na jednotlivé generální ředitele a správní rady těchto struktur, které existují jako určité satelity EU, protože tyto agentury v podstatě už dnes eh, se nám poněkud vymykají z kontroly i z hlediska například rozpočtové kontroly, když jim tady máme vlastně vydat absolutorium. Čili já bych eh, navrhovala, abychom o tom diskutovali od okamžiku, kdy tyto struktury eh, nevyhovují zájmům EU e a komise, pak bychom skutečně měli být schopni odvolat správní radu nebo ředitele, přistoupit k jmenování předsedů a Eh, těch tedy správních pracovníků, kteří rozhodují o těchto strukturách. A pokud je o sídlo ve Štrasborku, já myslím, že to skutečně není hlavní téma. Ponechme na francouzské vládě a eh, Štrasburku, aby se o těchto věcech dále bavili, ale myslím si, že to skutečně nespadá tedy do mm, toho, co máme prodiskutovat v rámci této věci. A teď komise, prosím také dvě minuty. Eh, eh, děkuji, děkuji zpravodajům i stínovým eh, zpravodajům za velmi konstruktivní vystoupení. Myslím si, že od okamžiku, kdy zaznělo tedy od komise vlastně vše, co se týkalo toho návrhu a celkového balíčku do roku 2020, myslím, že jsme ušli dlouhou cestu, že jsme udělali velký pokrok a že KIK se skutečně představují Eh, zvýšenou vlastně úroveň eh, a že my jsme si také mohli uvědomit, do jaké míry jsme schopni tento problém možná teď lépe vystihnout. Mám čtyři body. První bod se týká skutečně otázky toho eh, konceptu, jak o tom hovořil pan Eller že jsou to v podstatě taková nová, tedy nové útvary, nová vlastně e, zvířátka, o nich ještě toho moc nevíme, která musíme ještě hlouběji proskoumat, že vlastně máme první takový rozpočtový blok až do roku 2018 a když potom dojde tedy k přeskoumání a bude to přeskoumání pozitivní, pak můžeme tedy přistoupit k té druhé fázi a k druhé tedy také rozpočtové fázi. A pak bych se chtěl zmínit o třech bodech, které připomněli eh, pan Lamberts a paní Matias. Chtěl bych jim pogratulovat za opravdu velmi vyčerpávající zprávu. První otázka se týká výběru, selekce těch kiksů. Myslím si, že to souvisí skutečně s tím, eh, co to vlastně KIK je. Myslíme si, že KIK by skutečně mělo být něco odlišného od toho, co se dělá obvykle v rámci rámcových programů. Že by to skutečně mohla být taková nová struktura, nový útvar že by skutečně mohli vlastně plnit velmi významnou úlohu v rámci těch tří bodů vymezujících znalostní trojuhelník, že by skutečně ovšem také potřebovali mít nějaký horizont pro udržitelnost a financovatelnost. A proto si myslím, že bychom jich neměli mít e, nějaké nepřeberné množství, pak už by to v podstatě nemohly být organizace, které by plnily úlohu, kterou chceme skutečně svěřit KIKu. A zde bych chtěl říci dvě věci. Za prvé, že za současné doby, za současné situace eh, o těch tématech diskutovali zákonodárci. Diskutoval o nich parlament a v rámci toho návrhu pozměnění tedy nařízení EIT. Myslím si, že skutečně je to tedy v souladu se současnou situací a že se má tedy diskutovat o tématech na základě jasných kritérií. Ta kritéria jsou skutečně zřetelná na základě veřejné konzultace a chci zde jasně říci, že komise v podstatě už hovořila o tom, jak by asi mohly ty věci vypadat do budoucna, to už je možná trošičku příliš předjímat to, co komise udělala skutečně. My hovoříme tedy s tím výhledem do roku 2020 a pokud témata nebudou dobrá, pak tedy zákonodárce má právo eh, své eh, výběrové Eh, jak si nároky zase pozměnit. Takže je třeba, abychom byli skutečně konzistentní, pokud jde o KIK jako takový a pokud jde o tematické složky. A teď další otázka. Pan Lambert o tom také hovořil, že EIT je v této oblasti skutečně příkladný skutečně tedy dosáhnout toho pákového efektu z 25 na 75, to je jaksi velký skok, ale když k tomu přidáme ještě další omezení a pokud budeme příliš nadměrně kodifikovat například to, odkud mají pocházet prostředky, jak říkala paní Carvalho, mluvila o strukturálních fondech, mohli bychom v podstatě vše udusit v zárodku a je tedy třeba abychom měli jasný monitoring a je třeba skutečně ponechat vlastně tu hranici 2575 bez toho, že bychom to dále upřesňovali. Pokud jde o ty regiony, o tom hovořil také pan Sukala, skutečně tam je třeba si uvědomit, že zde máme tedy určité možnosti a jak říkal pan Lamberci, je skutečně možno Eh, rozhodovat na zákonodárné úrovni, pokud máme nějaký rozpočet. Je samozřejmě možné, že se ten rozpočet ještě pozmění, ale je třeba z nějakého základu a vytvářet také nové formy spolupráce. Skutečně je třeba mít na té regionální úrovni nějaké pevnější struktury, abychom skutečně ten rozpočet dále nedrobili. Děkuji vám. Já se vyjádřím pouze k několika věcem. Začnu s vyjádřením komise. Mohu vám eh, říci, že jeden Kik eh, už se dokonce chlubil někde na internetu, že už že vlastně byli vybráni. Možná to trošku přeháněli, ale myslím si, že, to, že k tomu asi měli nějaký důvod, že už se takto chlubili, takže to není jenom nějaká moje, nějaký můj dojem. Dále, co se týče tedy těch kiků, je důležité, aby každý kik mohl fungovat sám o sobě. A podle mého názoru je tedy důležité, abychom eh, pečlivě monitorovali, k jakému pokroku tam dochází nemusí to být nějaké eh, přísné monitorování, ale myslím si, že to monitorování musí mít určité finanční dopady, protože jinak to nebude účinné. Myslím si, že zde musí být skutečný dobrý model monitorování a také určité milníky, určitá kritéria, podle kterých se můžeme rozhodnout, jak dále pokračovat. A měli bychom zde být přísní. Co se týče hodnocení, souhlasím s tím, že se nesmí uh, že, se, že, že není dobré vyhazovat peníze na něco, co vlastně ne, ne, nemá příliš dobré výsledky a kde nemáme dobré hodnocení. Ale myslím, že co, že co se týče těch eh, společných technologických iniciativ, tak tam mm, je to, mm, tam jsou dobré výsledky. Eh, myslím si, že bychom neměli být papeštější než papež, mluvám se za toto přirovnání. Myslím si, že musíme být, eh, musíme zde mít vyvážený přístup. Ve, ve zpětném vazbě, kterou jsem obdržel od celé řady zúčastněných osob, se ukazuje, že to, je, že to jde dobrým směrem, ale nemůže to být bez kontroly. Nemůžeme prostě říct si, tady máte několik milionů a za pár let se uvidíme tak to nejde. A co se týče tedy toho monitorování, tak my navrhujeme, aby Evropský parlament každý rok přeskoumával, jak to vypadá v EIT. Myslím si, že by to mohlo být eh, eh, každoroční, mm, každoroční projekt. My třeba ve výboru Econ eh, si zveme pana Draghiho každé tři měsíce, takže myslím si, že bychom něco takového mohli zavést i v tomto případě chci si následující. Chci říci, že můžeme také mít samozřejmě ještě další kontrolní úlohu, pokud budeme chtít, aby v podstatě Eh, tito lidé zde také vystupovali, protože pokud jde o nadaci, mohu upřímně říci, že vzhledem k tomu, že nás nic nestojí, tak mi skutečně nevadí, že tady bude, protože mám v podstatě mobilizovat veřejné prostředky, znám jejího šéfa, ale neměl jsem zatím čas s ním diskutovat. Beru to jako takovou výzvu k tomu, abych se zabýval i tímto bodem to say right... Děkuji, to je vše, co jsem chtěl říci a další, další informace řeknu tedy k dalšímu číslu. obrigada, Sr. Presidente. Eu quero agradecer os comentários que foram feitos. Děkuji za slovo. Já bych chtěla také poděkovat za všechny komentáře kolegu a kolegyň. Vyjadřím se pouze k několika z nich. Za prvé, snažíme se, zde, nebo chci jasně říci, že jsem nikdy neřekla, že komise jaksi vyřadila některé účastníky z toho seznamu KIK. To jsem nikdy neřekla, ale hovořila jsem o tom, že jsou zde určité subjekty, které říkají, že v budoucnu budou zřejmě mezi těmi kiky. Takže já zcela jistě jsem nějak neutočila na komisi potřebujeme vyvážený model. Na jedné straně zde musí být určitá míra předvídatelnosti a musíme zde mít e, otevřené možnosti a musíme také nabízet e, rovné podmínky pro všechny účastníky. Zároveň to musí být propojeno s požadavky Horizontu 2020. Někteří však mají pocit, že už je to všechno vyřešené a že ty seznamy už jsou konečné. Myslím si, že zde ještě musíme usilovat určitý kompromis. Co se týče Evropského inovačního a technologického institutu, tak jde o to, že ten institut nefunguje zatím příliš dlouhou dobu, ale pokud se podíváme na jeho výsledky, tak vidíme, že to je dobrým modelem má také multiplikační schopnosti a takových nástrojů, takových institutů tolik nemáme. Takže já si myslím, že jeho úkoly nelze nahradit nějakými eh, třeba technickými vysoko, vysokými školami nebo jinými instituty. Je to jediný institut, který propojuje inovace, výzkum, bo mm, usiluje o využívání jak soukromých, tak veřejných prostředků a také přináší přidanou hodnotu pomáhá vytvářet eh, pracovní příležitosti a také inovace do dalších odvětví. Zcela jistě musíme zachovat tento Evropský inovační a technologický institut. Nicméně musíme mu dát takové cíle, nebo musíme mu stanovit určité cíle a také mu k tomu poskytnout dobré podmínky. Zcela jistě bychom však měli vyjádřit důvěru pro tento model a zachovat i takový rozpo- zachovat eh, rozumný rozpočet pro tento institut. Pane předsedo, ještě mám snad minutku nebo dvě. Vyjádřím se k tomu, co říkal pan Ody. Jsem se jistá, že se nám může podařit dosáhnout schody, i když to bude asi obtížné. Ale co se týče místa, ústředí EIT a sídla Evropského parlamentu, tak pokud eh, se o tom nemůže rozhodnout zde v Evropském parlamentu, pokud Evropský parlament nemůže rozhodnout o svém sídle, pokud Evropský parlament nemůže rozhodnout o tom, kde budou sídlet určité instituty, tak jsme v opravdu politování hodné pozici. My zde přece zastupujeme evropské občany, ale myslím si, že to ještě bude velice zajímavá debata. Pan předseda, omlouvám se, paní Matias, vy jste měla ve skutečnosti tři minuty, tak doufám, že jsem vás tedy nezarazil. Děkuji. A teď se již přesuneme k dalšímu bloku. y de la eh, de Euratom eh, tiene la palabra por a to je výzkumný a školící program Euroatomu a eh, zpravodajem je pan Skinner. Děkuji. tak eh, já to vezmu pomalu eh, tady eh, relativně stručně a je to dáno tím, že my se poměrně hodně zhodneme mezi koordinátorem a podobně. Když jsem o tom hovořil minule, tak jsem hovořil o poměrně velkém počtu pozměňovacích návrhů a já jsem se také posunul, takže dnes máme opravdu také ve skupinách a ve výboru eh, velmi silnou shodu a to znamená, že budeme mluvit velice silným hlasem vůči komisi a navenek. Já tedy budu hovořit o dvou kompromisních návrhech, pokud se týče financování Etheru a tady se nám podařilo shodnout také s výborem eh, rozpočtovým, tak abychom měli zabezpečenou transparentní metodu financování a já myslím, že ostatní stínoví zpravodajové skupiny eh, to budou moci přijmout. Já jsem ještě předtím, než jsem dostřel sem, eh, měl debatu eh, s Viktorií a s dalšími a já si myslím, že ta úprava, která se tady rýsuje, mm, možná není úplně tak, jak jsme si představovali v počátku, ale myslím, že pokud budeme udržovat tlak, tak eh, s příslušným stropem se nám to podaří prosadit. Já jsem také hovořil s komisařem Ettingerem, který eh, přišel na speciální zasedání koordinátoru ITER a v souvislosti také, eh, pardon, ITER v souvislosti s zátěžovými testy. A Tady to souvisí přes eh, speciální potřeby eh, školení pro bezpečnost, eh, poněvadž bezpečnost to je velice důležitá věc, kterou debatujeme také s vědeckou komunitou po celé Evropské unii. A mnoho pozměňovacích návrhů a také v mé zprávě to tak bude, že to bude eh, mít prominentní místo, zatímco u eh, pana komisaře to byla jedna z priorit, tak nám půjde o to, aby také eh, potom demontáž atomových zařízení byla také jak si na to kladen důraz, abychom to potom zvládali. Jestliže tady budou a také eh, evropští věci se tím zabývat, tak možná, že dnes nejsou úplně nejlepší na světě, ale eh, to se může zlepšit. Takže, eh, pane předsedo, já tedy doufám, že jsem vás poněkud uklidnil, že můžeme pokračovat. Ano, ano, samozřejmě, určitě. A nyní paní Grimasi. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, zelení jsou proti Euratomu jak z hlediska věcného, protože je to skutečně smlouva, která pouze nabádá k využívání nukleární jaderné energie, která je už skutečně zastaralá a také z hlediska formy, protože zde nemáme možnost spolurozhodování a my vždy tedy usilujeme o transparentnost a v oblasti jaderné energie je jisté, že by zde neměly probíhat diskuse za zavřenými dveřmi. A ostatně pan Skinner hovořil o vystoupení pana Ottingera, pokud jde o stres test a zde evropští občané opravdu žádají velkou transparentnost, což ostatně také byla věc, která se probírala v rámci sdělení o stres test. Bylo nás byli jsme požádáni, abychom v podstatě snížili asi o miliardu 200 milionů celý ten projekt, ale především se to týkalo v podstatě zabezpečovacích zařízení, týkalo se to vlastně některých velmi výkonných zařízení, která mají tedy zajistit eh, větší kvalitu vlastně eh, této energie. Čili v podstatě se jedná o to, že mohli jsme si toho všimnout ve Fukušimě, že velmi málo vlastně lidí má skutečně zřetelné kompetence, zřetelné znalosti v této oblasti. Čili je skutečně třeba, abychom měli experti, experty, kteří budou schopni proskoumat například možné dávky a tak dále. A teď pokud jde o rušení a skutečné tedy e, rušení těchto elektráren, musíme říci, že v Evropě v podstatě pouze Brenelis vlastně se teď ruší a to je tedy výzkumný reaktor Superfenix. Pokud jde skutečně o elektrárny jako takové, tam se tedy nic neruší, nic se neodmontovává. A myslím si, že zde Evropa by skutečně mohla mít vůči úlohu, pokud jde o tyto otázky. Čili já bych skutečně byla proto, aby Eh, rušení jaksi elektráre na vše, co s tím souvisí. Celá ta technická složka těchto věcí byla opravdu zabezpečena. Já myslím, že je skutečně na provozovatelích, aby toto zajišťovali. Rozhodně to nemůže tyto náklady a tuto zátěž nést daňový poplatník. Je třeba, aby skutečně zde byly vytvořeny finanční rezervy, abychom mohli řešit tyto otázky rušení a plus tedy obospodařování odpadů. Z hlediska výzkumu je třeba mít skutečně tedy detekční nástroje pro zajišťování radioaktivity. Když se podíváme na určité nehody, ke kterým došlo. Objevil se tedy oblak nad Evropou a čekali jsme tři týdny, abychom zjistili, odkud vlastně ten obláček pochází, protože většina evropských zemí prostě neměla dostatečně výkonná zařízení pro měření radioaktivity, čili to je také tedy žádost. A pokud je o ITER, my podporujeme stanovisko komise, protože ITER má být financován jinak než z rámce komunitárního financování, protože to skutečně není tedy pro nás teď ta největší priorita. Děkuji vám. Teda la palabra Prodi. Dos minutos. Pan Prodi. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. V této souvislosti bych chtěl odkázat na diskusi, kterou jsme vedli před 14 dny, která se týkala právě rušení jaderných elektráren. Hovoří se o 50 miliardách euro v některých odhadech, pokud jde o rušení stávajících elektráren v Evropě. Je to tedy činnost, kterou skutečně musíme brát vážně, zejména vzhledem k tomu, že nemůžeme takovéto dědictví přenechat následujícím generacím. Je skutečně třeba, abychom se postavili čelem ke své odpovědnosti a uvědomit si, že je třeba provést výzkum, pokud jde o lokality, kam se budou ukládat odpady a také pokud jde o technologie, pokud jde tedy o zabezpečování těchto odpadů, jejich balení, abychom zabránili tomu, že by se mohly z nich tedy šířit částice do okolí. Nebo abychom tedy toto šíření omezili skutečně na nejnižší možnou míru. A tam je tedy skutečně třeba věnovat co nejvíce prostředků na takovéto výzkumné programy. Je třeba skutečně určit ty nejlepší možné technologie proto, abychom v co největší míře mohli předcházet dopadům na životní prostředí v budoucích letech. Um, ich möchte zunächst mal já bych eh, chtěl panu eh, Skinnerovi poblahopřát eh, předloženému návrhu. Já eh, myslím, že eh, se toho zhostil velice neideologicky. Já bych tedy jenom chtěl eh, jasně říci za EPP, že jaderný průmysl a jadernou technologii považujeme za nezbytnou přechodnou technologii a já můžu říci, že v mém volebním okrsku o 50 zvedly ceny elektrické energie za posledních 16 eh, eh, měsíců. My jsme tedy v hluboké krizi a proto tedy nechci tedy Euratom eh, vidět jako jakýsi výběhový program. Ano, eh, jaderná energie je přechodná energie, to samozřejmě, ta bude mít svůj enec, ale je cynické od zelených, jestliže žádají, eh, žádají ukončení této technologie, ale zároveň eh, blokují jakýkoliv výzkum do jaderné technologie, včetně eh, konečného uložení jaderných, eh, jaderné odpadu. Čili to bude třeba nějakým způsobem tady si vyjasnit. K ITERu ono se snadno řekne, že tedy vítáme návrh komise, všem ono je třeba to vidět diferencovaně kdo se podívá na ITER, to je mezinárodní dohoda, tak eh, musí se si uvědomit, že my jsme jako Evropská unie součástí e, smlouvy, e, která říká, že jednoduše a prostě pokud nebudeme plnit své závazky, budeme muset e, jak si to finančně kompenzovat. Takže my jsme v šedé zóně, ano, určitě nebudeme moci to takto financovat v horizontu 2020, ale pokud bychom chtěli vystoupit z ITERu a prostě to přestat financovat, a já jsem proti, tak v tom případě je třeba jasně říct, z čeho zaplatíme ty kompenzace. Ano, děkuji vám. Pan Ody na dvě minuty. monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ITER, Chtěl bych tedy pogratulovat nejprve zpravodaji a chtěl bych mu pogratulovat za jeho vůli ke kompromisu ve vztahu k pozměňovacím návrhům, které mohly být předloženy. Pokud jde o ITER, část financování jde přes Euratom. Já nemohu gratulovat komisi k tomuto návrhu, protože výjmout z komunitárního rozpočtu něco, co skutečně by tam být mělo, zejména právě u projektu, který skutečně není evropský, ale je celosvětový. Ovšem, jaký tedy eh, máme teď image, pokud není náš kontinent schopen najít 2-3 miliardy eur na něco, co je skutečně jaksi něčím zcela mimořádným, nejenom pro nás, ale i pro lidstvo jako takové. Myslím si, že to bylo z hlediska eh, přístupu komise velmi neobratné. Gratuluji si tedy k tomu, že máme skutečně to společné výzkumné středisko, které za tedy ty finance opravdu odvádí vynikající práci. A také bych se chtěl zeptat komise, jak vlastně vidí koordinaci eh, těch dob, eh, protože u Ratomu je to pět eh, let a u horizontu do roku 2020 máme vlastně sedmileté období. <clears throat> Takže udělat nějaké prodloužení narychlo na dva roky, eh, nevím, jak by se to dalo eh, zařídit, aby se v podstatě to prodloužení o dva roky promítnout do toho původního nařízení, ale v každém případě je třeba, aby ty doby tedy byly souběžné. A pak je také třeba, aby komise v podstatě byla ochotná přijmout eh, ty pozměňovací návrhy, kde máme skutečně zcela jaksi masivní příklon k určitému pozměňovacímu návrhu. Všichni se shodneme na tom, že je třeba, aby zde tedy byla určitá parlamentní složka a musíme si uvědomit, že v podstatě pokud jde o jaderný výzkum, tam je skutečně třeba, aby věci byly prováděny transparentně, aby o tom mohl jednat parlament i parlamenty národní. Takže skutečně je třeba, aby si naši vedoucí činitelé uvědomili, že je třeba, že Euratom musí fungovat také na bázi spolurozhodování. Čili komise by se měla připojit zde k nám, aby přijala skutečně ty návrhy, ke kterým jsme získali masový příklon ze strany poslanců. Ano, děkuji a teď dávám slovo komisi. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, pane předsedo. A rovněž děkuji všem poslancům a poslankyním a zejména děkuji zpravodaji panu Skinnerovi, který připravil vyváženou zprávu. Mám asi pět komentářů. Zaprvé je zde řada pozměňovacích návrhů, které se snaží rozšířit nebo naopak omezit eh, ten program. Co se týče názoru komise, tak komise se nesnaží mm, dávat důraz na, nějak, na nukleární eh, energii. Mm, usilujeme spíše o to, abychom vycházeli z toho, jak jsme se dohodli. Také jste hovořil o těch zátěžových zkouškách, o těch stres, tech, stres testech a hovořil jste o tom, že je zapotřebí zdůraznit roli v školeních a odborného vzdělávání v oblasti bezpečnosti. Pak jste také hovořili o vyřazování jaderných elektráren z provozu. Hovořili jste také o výzkumu a vývoji, na kterých eh, pracují společná výzkumná střediska. Můj druhý komentář se týká transparentnosti a toho, že by Evropský parlament měl být úzce zapojen. To je určitá otázka vztahu těchto institucí. Máme zde smlouvu, komise vychází ze smlouvy, ale můžeme vám alespoň zaručit, že Evropský parlament eh, zůstane i nadále zapojen do těchto záležitostí, tak jak už je teď zapojen. Co se týče snížení rozsahu působnosti a rozpočtu, chci říci, že chceme být v souladu s hlavními cíly Horizontu 2020, zejména s nimi třemi hlavními pilíři vynikající věda, vedoucí postavení v průmyslu a společenské výzvy. Chceme, aby Euratom zrcadlil tyto priority Horizontu 2020. Pak jsou zde určité návrhy, které se odchylují od Horizontu 2020. Jsou zde věci, jako jsou malé a střední podniky, rovnost mužů a žen, globální otázky usilujeme o co největší koherenci. Čtvrtý bod se týká ITERu. Kom, stanovisko komise je všeobecně známé. Domníváme se, že by to mělo být mimo víceletý finanční program a také jsme mm, přinesli návrh, že tedy členské státy budou přímo ten ITER financovat prostřednictvím jiného systému. A poté eh, se hovoří o tom časovém rámci, jestli zatím návrh 5 plus 2. A pak, pak je zde návrh na sedmiletý finanční rámec, takže by to bylo tedy v rámci těch sedmi let by to bylo 5 plus 2. Ještě eh, pan kolega. Já si chci pouze zeptat na určitou právní otázku, jak to bude, když se nenajde financování pro ITER, protože máme zde mezinárodní smlouvy. Chcete se k tomu vyjádřit? Ptá se předseda komise. Já myslím, že v této fázi tu otázku nedokážu zodpovědět. Chápu, na co se ptáte, ale zatím to nedokážeme, nedokážu na to odpovědět. Pan předseda A, tak to znamená, že to byla asi dobrá, trefná otázka. Pane Skinnere, máte ještě poslední slovo. V kriketu máme takovou uh, figuru. Um, jde o to, že zde vlastně souhlasím s komisí, je to důležité, Ovšem hovoříte zde o koherenci rozpočtu. Já nevím, zda mám stejný názor na to, co, je, co se myslí tou koherentností. Eh, dovolte mi několik eh, stručných komentářů. Paní Lavasi hovořila o smlouvě o Euratomu. Mm, o, naprosto s vámi souhlasím, co se týče eh, toho, co se týče důležitosti vzdělávání osob v tom, jak vyřazovat eh, jaderná zařízení z provozu a v otázkách bezpečnosti. Nemohu souhlasit s tím, že by to neměl financovat stát. Já si myslím, že stát je do toho zapojen od samého začátku ale Vím, že vy v podstatě chcete říci to, že bychom měli zcela skoncovat s jadernou energií, ale s tím tedy nemohu souhlasit. Bez jaderného průmyslu bychom byli v naprosto katastrofické situaci, takže musíme se na to dívat realisticky. Komentář kolega Vitoria. Váš komentář se mi líbil. Hovořil jste také o důležitosti eh, financování na vyřazování jaderných eh, zařízení z provozu. Myslím, že zde usilujeme o účinnost, o efektivnost. Jsou to věci, které jsou důležité i pro budoucnost. Další komentáře jsou vlastně určité komentáře, eh, jaké slyším i od svých voličů. Chtěl bych, abychom si uvědomili skutečné náklady na energie, na energetiku. Nechtěl bych eh, spochybňovat vaše argumenty, ale zároveň chci říci, že zde máme i takzvanou energetickou chudobu a třeba i v mém volebním okrsku jsou problémy s cenami energie. Myslím si, že i ostatní eh, oblasti s tím mají problémy. A pane Odej, chci říci, že s vámi souhlasím s tou základní myšlenkou, že v rozpočtových otázkách zde chybí koherence. Nicméně, pokud se podívám na to, co o rozpočtu říkají jiné výbory, konkrétně paní Hercog, která v tom má takové čelní postavení, tak eh, oni usilují o to, aby ten rozpočet byl úspěšný a aby měl dostatek prostředků, nicméně pak, je, pak je, ještě bude na radě, aby ty prostředky nakonec dala dohromady. Myslím si však, že v tom ještě máme eh, určitý prostor. Děkuji, pane Skinnere. A ještě poslední bod na dnešním pořadu jednání. To jsou tady ty roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Dávám slovo pana Krojcmanovi. Dank. Äh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem ve svých návrzích se pokusil posílit nezávislost hospodářských auditorů, posílit pozici investorů, čili vlastníků, a také nezávislost auditorů. Vyjdeme-li totiž z návrhu komise, je vidět, že se to celé odvíjí od finanční krize a je zde tedy pokus o narušení oligopolu velké auditorské čtyřky. A navrhla například také nucenou rotaci. Já jsem k tomu vedl mnoho debat a Eh, nejsem přesvědčen, že ta komisí navrhovanou rotací dosáhne cíle, protože eh, aby auditor skutečně dobře porozuměl fungování koncernu, potřebuje na to takové 3-4 roky. No a ta šestiletá rotace eh, by v podstatě vedla jenom k ztrátě know-how a k nebezpečí, že se mm, přesně toho, o co komise usiluje, nedosáhne. Dále to, eh, jestli tedy eh, by to vedlo k tomu, že místo té velké čtyřky eh, tady budeme mít časem 6, 7, 8, tak tady toho se také, myslím, nedosáhne. Já jsem se pokusil vydat směrem, který by mohl skutečně eh, podpořit nezávislost auditorů a sice eh, tak, že podniky budou muset každých sedm let eh, vypsat konkurs na auditory a pokud by společnost chtěla zůstat stávající auditní společnosti, eh, pak to bude muset také řádně zdůvodnit svým eh, akcionářům. Ale domnívám se, že eh, by bylo možné uvažovat o tom, aby po těch 14 letech už opravdu došlo k výměně auditora, čili abychom tady opravdu nemuseli mít výměnu po sedmi letech, ale až po, po těch 14. A e, nicméně e, pak je tady ještě ta e, z auditoru auditorů ta lhuta ne dva roky, ale tři roky. Pokud se týče ochrany investorů, tak o to mě šlo především. A pokud skutečně toto chceme, pak je třeba posílit zejména tedy eh, postavení auditorů a to tak, že eh, tento eh, jaksi auditní výbor by potom měl možnost co tři roky přeskoumávat práci auditorů Eh, kteří by měli skutečně velké pravomoce a v extrémním případě by eh, museli, by tedy mohli si vynutit také nucenou eh, rotaci. Takže samozřejmě je třeba, aby přitom tedy ta hromad, valná hromada a roční byla řádně informována a paní Vešta o tom bude rozhodovat a při výměně eh, auditorů pak by tedy musela být eh, veřejné výběrové řízení na nového auditora a tento výbor by potom měl možnost vybrat nejlepší na eh, nabídku a samozřejmě to všechno musí být ještě potom potvrzeno vlastníky firmy. No a pokud se týče tedy eh, audit, auditorů, auditů, čili eh, audit na místě, audit na dálku a něco mezi tím. Čili tady jde eh, o to, aby se poněkud odbourala byrokracie a já tady jsem to služil na dvě kategorie. A sice to je ten jsou to tedy eh, eh, služby, tedy jenom ty eh, dva, dvě kategorie, už bez, těch, bez toho mezilehlého záležitosti a tedy vede to k transparentnosti, aby také auditoři věděli, co přesně mohou a mají kontrolovat a také tam hovořím o takzvané hranice, což je otázka problematická, byrokratická, zasahuje do struktur. E, ještě tedy e, k jednu větu k, té, k tomu nařízení. A sice komise navrhla eh, kapitálovou účast, samozřejmě pokud by tam byla stoprocentní závislost, pak tedy stoprocentní eh, účast kapitálova, tak to by potom už eh, nebyla možno hovořit o nezávislosti, čili já tady navrhuji hranici 49%. Takže já nyní očekávám návrhy ze strany eh, stínových zpravodajů. Děkuji panu Krojcmanovi. A já bych se teď chtěl eh, zmínit o tom, že se omlouvá můj kolega, který je zpravodajem pro tuto oblast, poprosil mě, eh, nemohla se vyjádřit ani koordinátorka, chtěl tedy, abych v podstatě přednesl tedy já, ovšem bude to pro mě obtížné, protože jsem sám auditorem. Já opravdu gratuluji našemu zpravodaji, protože přednesl opravdu velmi zajímavé návrhy z hlediska nezávislosti. Myslím si, že komise by skutečně měla zkoumat otázku toho, že ten trh v oblasti auditu funguje skutečně nezávisle, že je tam skutečně nastavena dobře hospodářská soutěž my budeme podporovat celou řadu návrhů zpravodajových. Předložíme samozřejmě ještě další návrhy, které nám připadají v této oblasti důležité. Měl bych asi tři nebo čtyři věcné poznámky. Pokud jde tedy o ty služby, které nespadají do oblasti auditu, non-audit, které skutečně mají velký význam. A je tady jedna věc, kterou se komise nezabývá, a to je otázka supervize. Supervize ze strany těch orgánů, které vlastně provádějí dohled nad auditory. Dnes ta situace vypadá tak, že máme stále více e, nadnárodních společností a ty auditorské společnosti mají také nadnárodní činnost. A kdo bude kontrolovat auditory? Evropská komisuje, komise navrhuje určité takové eh, eh, možnosti, jak vlastně by se mohl ten dohled eh, postupně tedy přenášet z jednotlivé země, z jednotlivého kabinetu na druhý. Nicméně, když máme evropský orgán, který v podstatě má provádět určitou supervizi v oblasti úvěrů, tam ty věci proběhly mnohem hladce a tady se říká, že v podstatě možná tedy by to koordinoval Evropský útvar pro finanční trhy. Má to tedy být tento útvar, který by měl skutečně koordinovat dohlížitele nad auditory, kteří kontrolují společnosti spadající pod také záštitu vlastně tohoto orgánu pro finanční trhy. Čili myslím si, že zde je třeba mít opravdu zajištěnou nějakou nadnárodní kontrolu v rámci dohledu nad auditory, abychom byli schopni zajistit kvalitní práci auditoru. Ale v každém případě gratuluji našemu zpravodaji. A teď tedy komise, prosím, co o tom řekne komise? za slovo, pane předsedo. Komise bych chtěla poděkovat zpravodaji panu Krojcmanovi za jeho veškeré úsilí, kterým eh, chce také podpořit eh, to, aby ta reforma celého sektoru dosáhla svého cíle. Pan Krojcman vytvořil eh, návrh, který hovoří, že status quo není vhodnou volbou a ukazuje, že eh, zde usilujeme o zlepšení kvality auditu v Evropské unii i o posílení vnitřního trhu a dosílení, eh, posílení stability. Protože dnes večer nemáme dost času, tak komise se nechce vyjadřovat eh, ke každému tématu, o kterém se hovoří v tom návrhu stanoviska, ale já se soustředím na klíčové body, o kterých hovořil jak pan Kreutzmann, tak pan Ody. Za prvé, Komise vždy zdůrazňovala, a zdůrazňuje se to i v tom stanovisku pana Krojcmana, že zásadní ingrediencí kvality auditu je nezávislost auditora. Považujeme ten, tu zásadu povinného rotování za úhelný kámen celého tohoto návrhu. Jde o to, aby jsme, abychom se vyhnuli nebezpečí určitých eh, dobrých vztahů mezi auditorem a tím subjektem. A komise z toho důvodu vítá návrh zpravodaje předložit určitý kompromisní návrh. Komise také bere v úvahu návrh, který byl učiněn v tom návrhu stanoviska, že to maximální doba pro jednoho auditora má být 7 let a že to lze jednou prodloužit. Tím pádem by tedy to, to období, po které musí dojít k povinnému střídání auditora, bylo 14 let. Bereme to jako určitý návrh kompromisu. V této fázi ještě není možné, aby se komise k tomu nějak pevně vyjádřila, ale bereme toto v úvahu a poznamenáme si tento návrh. Zároveň musíme ještě zdůraznit skutečnost, že v tom původním návrhu komise se hovořilo o těch smíšených sdílených auditech a byly tam na to učiněny určité pobídky. Také v tom původním návrhu bylo to období, eh, povinné maximální období 6 let. Nicméně pokud by tam byla ty sdílené audity, tak by to období mohlo trvat až 9 let. V tomto smyslu komise trošku lituje toho, že ve stanovisku pana Kreutzmana není návrh, jak podporovat eh, ty sdílené audity, jak, jak je zatraktivnit. Komise samozřejmě také vítá to, že stanovisko by chtělo posílit výbor pro audit. Je to zásadní, eh, pokud vezmeme v úvahu také dobrou zprávu a řízení společnosti. Výbor pro audit musí mít dobré pravomoci, aby také mohl dobře plnit své úkoly. Co se týče poskytování neauditních služeb, komise chápe, že služby, které se od eh, auditorských firm vyžadují, eh, by měly být povoleny. Nicméně poskytování určitých služeb, jako je například daňové poradenství nebo poskytování nějakých eh, prohlášení o tom, že firma splňuje daňové požadavky, tak to už trošku mm, je nebezpečné ohledně nezávislosti a na to bychom se měli ještě pozorně podívat. Jsou zde, eh, je zde určité nebezpečí, kdy audit sektor by vlastně měl mm, motivaci hájit stanovisko té, toho auditovaného subjektu a e, to vlastně pak spochybňuje jeho nezávislost. Dále je také důležité, abychom ještě zlepšili výkaznictví auditora směrem k veřejnosti. Komise chápe a oceňuje, že to je také jeden z cílů zpravodaje Ehm, zprávy o auditu musí přinášet ještě další, podrobnější informace pro veřejnost, aby mohly plnit svůj účel. Z toho důvodu musíme eh, být eh, opatrní ohledně toho, zda by ty další informace měly být poskytovány pouze výboru pro audit, protože to není pouze výbor pro audit, který potřebuje ty další podrobnější informace, ale i široká veřejnost. Pane Krujsmane, chcete se k tomu ještě vyjádřit? K... Děkuji Vidím, že o té nucené rotaci eh, si bude muset ještě promluvit. Já jsem o těch incentivách eh, ke společnému auditu uvažoval. Eh, já vím, že to tak funguje ve Francii. Určitě si o tom můžeme ještě promluvit. Nicméně to, co jste jak si řekla na závěr, že aby tady se neopakoval ten německý eh, případ Kirch. Tady eh, někdo prostě prohlásil, že firma má problémy, pak na Češ ta firma šla do konkurzu a na Češ tedy nastala žaloba na poškození jména. Čili eh, tady to je vlastně něco podobného, že tady eh, pokud někdo veřejně prohlásí, že firma je před kolapsem, eh, no tak eh, to skutečně může vést k velkým problémům. Samozřejmě se o tom dá hovořit, ale jednoduše a prostě je důležité, aby v tom auditu nebyly prostě nesprávné závěry, aby to prostě Eh, bylo dáno k dispozici pouze těm, kteří mají povinnost se tím zabývat a možná ne úplně, eh, ne úplně veřejně. Já bych tedy eh, vycházel z toho, že dochází k dozoru ze strany národních orgánů Samozřejmě, že auditní společnosti fungují po celém světě, ovšem jsou podrobeny národnímu dohledu. To znamená, že tam e, jsou zodpovědné, tedy tomu státu se, v tom státě se zodpovídají, ve kterém vydávají ten audit. No a samozřejmě ty dohledové orgány potom musí mít dostatek odvahu a říci, pokud tedy ta práce je provedena špatně, tak ji mohou Eh, zrušit mandát. A já to tam také mám, eh, že já chci, aby se jejich práce přeskoumávala co tři eh, roky. Naše otázka je, kdo potom bude zodpovědný za ty sankce. Ano, děkuji, pane Rolicmane. Tím jsme se dostali na závěr dnešního programu. Ještě oznámení za prvé. Zítra začínáme v 10 hodin hlasováním. Předtím proběhne schůze koordinátorů. Za druhé, pozměňovací návrhy k zprávě pana Krojcmena je 16. říjen v poledne. Děkuji vám.